So, liebe Kolleginnen Kollegen. Takže milé kolegyně, milí kolegové, kteří jste se dostavili, eh, dovolte, abych zahájil schůze našeho výboru. Vítejte srdečně na poslední zasedání naše v tomto roce. Mm, pod bodem 1 mm, o přijetí pořadu jednání, tak jsme měli ještě dvě změny. Bod 13 nepřímá změna ve využití půdy bychom měli projednávat dneska hned po bodě 10, ne až zítra, jak bylo na programu. Zítra ráno chtěl k nám přijít pan předseda Bozek a řek, říci něco z jeho pohledu ke klimatické konferenci v Cancunu. A protože má různé termíny, může se stát, Mm, že bude muset přiběhnout z nějakého hlasování, takže mu potom dáme příležitost pro jeho projev. Body 5 a 6, to jsou otázky k ústnímu zodpovězení. Ty sloučíme. A potom ještě bod 7, kolegy z Kilakakise. To se posouvá na implementing session k bodu 17. Takže to je program. Nemáte-li námitky, eh, je tímto schválen ke sdělením předsedy. Vám sdělím následující. Zítra v prostoru nad námi v Jan 4Q2 se ve 13 hodin koná Environment Statement, State and Outlook projekt, který bude představen teda tímto. Všichni, kteří o to mají zájem, jste srdečně zváni na 13. hodinu do 4Q2. Jacqueline McLeod, který je předsedou komisař a předseda výboru to představí, celý tento projekt. A my to téma budeme ještě jednou projednávat odpoledne, zítra odpoledne u nás ve výboru. Ve středu 1. prosince ve 14 hodin se v tomto sále zde, čili v 2Q2, konat workshop ke Queen Paper on Forest Protection, čili zelený dokument nebo zelená kniha na ochranu lesů. Koordinátoři se rozhodli uspořádat workshop na toto téma. A potom bych vám rád připomněl, že dnes, nebo 1. prosince je Světový den AIDS. My jsme od OSN dostali také novou zprávu a vypadá to poměrně špatně. Přece jenom 33 milionů lidí na světě je infikováno virem HIV a největší díl z nich v Africe, v subsaharské oblasti. 22,5 milionu lidí tam má AIDS, čili tam jsou postiženy celé oblasti masivně. V naší zprávě jsme pravili, že také v Evropě je toto téma i nadále akutní. V pobaltských státech, na Ukrajině a v Rusku existují také ještě dramatické problémy v, tomto, v této oblasti AIDS. A ještě jsem vám chtěl říct si něco o krizi s odpadky v Itálii, v kampánii. Komise tam vyslala inspekční tým, eh, aby se podívali na to, co tam nefunguje. A vedoucí tohoto týmu je paní ředitelka Pia Bučela která na implementačním zasedání 1. prosince nás bude informovat naš, na našem výboru o stavu věcí. A v neposlední řadě dnes začíná konference v Cancúnu o změnách klimatu. Minulý týden jsme byli všichni ve Štrasburku u schvalování usnesení 292 proti 274 hlasům. Domníval jsem se, že bychom bývali dosáhli větší jednoty, ale je to tak, jak to je. Také jsem viděl nejrůznější tisko ve zprávy poté a musím říci, že tedy jedné jsem se tu zedivil. Eh, člověk nemusí souhlasit se vším, eh, co většina rozhodla ale kolega Royal, předseda výboru pro průmysl, zpracoval tiskovou zprávu také ze svého titulu předsedy eh, výboru, eh, kde se praví naše usnesení eh, se rovná hospodářské sebevraždě. Druhý citát co se nedosáhlo po druhé světové válce, chci se proměnit Německo v zemědělský stát, to teď vyžaduje Evropský parlament. Třetí citát, citát i klimaticko-politicky je to, co se tady rozhodlo, čirý nesmysl. Dobře, tvrdit se to může, ale tedy sebevražda a potom ten plán o mm, přeměně na zemědělství, to tedy považuji za troufalost. A <clears throat> myslím si, že tedy je to přehnané a nejsem si jist. Zdá si to také myslí všichni členové výboru pro průmysl. To se mi zdá být pochybné. A nyní se hlásí kolegyně Dagmar Rodber. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. To bylo přesně moje otázka. <clears throat> Předseda výboru což je jeden z nejvyšších úřadů, které jsme zadali v Evropském parlamentu, to štěstí není eh, přáno všem a ti, kteří to štěstí mají, mají také zvláštní odpovědnost a hovoří ve jménu výboru. A proto jsem vás chtěla poprosit ve, z vašeho titulu jako předseda našeho výboru zjistit, zda to je odsouhlasený postoj výboru pro průmysl, jinak bych vás požádala, abyste se postaral o to, aby kolega Royl stvrdil, že to byl jeho osobní názor zejména k tomu plánu, eh, eh, který se tady řekl, protože je to nevkusné. Kolega Chris Davis. Tyto připomínky nejsou eh, docela jasně v souladu se stanoviskem parlamentu, které bylo vyjádřeno mnohokrát. Pan předseda může dělat sám za sebe cokoliv, ovšem otázkou je, jestli nepoužíval zdroje parlamentu k šíření svých názorů v na, naší eh, frakci nelze říkat eh, takovéhle věci ani eh, použít tiskového mluvčího k jejich šíření. A já si myslím, že to tež platí i na úrovni celého parlamentu. Kathleen van Bremt? No? Kathleen van Very briefly, because I... Jenom velice stručně. Já jsem řádnou členkou výboru ITRE. A pana předsedu tam znám. Ale to, tedy tento týden budeme mít zasedání a je velice dobře, že jste přišli s tímto eh, oznámením a já vyřídím eh, to za sebe a za řadu členů tohoto výboru. Osobně. Dobrá, děkuji. Já tady takto budu postupovat. Je to eh, poněkud nezvykle citovat kolegu, ale já si myslím, že tohle už zachází trochu daleko a, a neměl by to člověk přejít bez komentáře. A když Evropská rada dokonce se rozhodne to navýšit z 20 na 30 snížit ty mm, klimaticky škodlivé plyny, tak to vypadá, že my jsme úplně mimo. A proto to tady zaslouží kritiku. A nyní se dostáváme k bodu čtyři. Otázka k ústnímu zodpovězení Janoše Adara, Anny Weisgerber a Jima Higginse. Řekl jsem to správně? Já jsem přeskočil trojku, to bylo vlastně schválení zápisu ze 6. září. Ten je vyhotoven a nebudete-li mít připomínek, bude považován za schválený. Takže teď se dostáváme k té čtyřce. To znamená otázka k nedostatku vitamínu D. Výměna názoru se zástupci komise. A já nejdřív dám slovo Janoši Aderovi. Prosím. Vážený pane předsedo, asi před půl rokem jsme v Evropském parlamentu měli úspěšnou konferenci, která je schrnutá v tomto dokumentu, který je k dispozici, takže pokud vás to někoho zajímá, tak eh, si to můžete obstarat tohle. Na této konferenci jsme se eh, zabývali s různými otázkami, i s jednou otázkou, kterou já jsem se dříve nezabýval, nejsem totiž lékař. A Rád bych eh, eh, se tady některým eh, z vás omluvil. Já jsem chtěl, aby dneska měl možnost udělat prezentaci, ale to bohužel není možné k tomuto, takže bych jenom upozornil, že tady máme podkladové materiály. Ty jsou k dispozici v tomto formátu. Takže máme tady eh, kopie k dispozici černobílé, ale každopádně je to zajímavé počtení, které bych vám doporučil. Takže Teď nebudu hovořit o tomto podkladovém dokumentu, ale shrnu vám jenom eh, ty základní věci, oč jde. Všichni víme, i ti z nás, kteří nejsou lékaři, kteří eh, jsou prostě prostí lejci jako já, Všichni prostě víme, že člověk potřebuje eh, vitamin D. Zejména v dospělosti je to eh, důležité pro kosti a svaly. A samozřejmě také eh, jej potřebujeme, nebo také potřebujeme řádnou životosprávu, abychom si zajistili ten vitamin D. Ovšem nevíme, nebo já jsem alespoň nevěděl předem, a jak říkám, nejsem v tom nějaký odborník, že nedostatek vitamínu D bez ohledu na negativní dopady na svaly a kosti má i další negativní dopady. Vitamin D tedy hraje důležitou eh, roli v eh, u diabetu, astmatu, obě, oběhových nemocí a různých druhů eh, rakoviny a také roztroušené sklerózy. Ještě méně eh, lidí ví, že podle eh, dotazníků různých alespoň 50 občanů EU vykazuje nedostatek vitaminu D. To je známe málo. A pro mě to byla eh, také neznámá informace. A my jsme si mysleli, že určité nemoci už jsou v Evropě dávno vymícené, jako například nemoci, které se dříve vyskytovaly a které už dnes máme prostě za to, že dávno nejsou, ale oni se pořád objevují právě kvůli nedostatku vitamínu D. Ehm, dá se to napravit, není k tomu třeba příliš mnoho peněz, ehm, můžeme vést různé informační kampaně a když se budeme starat o to, aby ehm, vitamin D byl eh, přítomen v dostatečných dávkách, tak eh, můžeme ušetřit ve zdravotnictví. Eh, v podkladech máte tabulku z roku 2009, to znamená rok starou, která se týká všech 27 států člen Evropské unie a ten výsledek je z toho následující. Když dáme 10 miliard eur k nápravě nedostatku vitamínu D eh, mezi evropským obyvatelstvem, tak ušetříme asi 180 miliard eur na eh, nákladech na zdravotnictví. Pardon, 186 miliard. I když je to teď eh, trochu přehnané, kdyby chom dostali jenom polovinu nebo čtvrtinu z této částky, tak to bude pořád obrovská úspora. A my jako politici tady v tomto výboru bychom se za to opravdu měli zasadit. Není třeba žádných velkolepých kampaní, není na to třeba mnoho peněz s poměrně malými částkami. To zvládneme. A já si opravdu myslím, že tady je nezbytné pomoci eh, zdravotnické politice EU. Já nevím. Já už ani nemám příliš času. Ale možná byste se mohli podívat na ty eh, závěrečné otázky v tom dokumentu. Jsou to eh, tři otázky. A sice eh, více než 50 evropského obyvatelstva trpí nedostatkem vitamínu D, za druhé poměrně, eh, s poměrně málo penězi eh, tomu můžeme od pomoci a, a eh, za třetí měla by nám tady pomohlo, pomoci komise. A komise by měla být zastoupena nejenom na zasedání našeho výboru, ale také na plénu, až se to bude projednávat. A eh, teď to bude projednávat tady, ale samozřejmě nakonec i na plénu. Děkuji. Děkuji, pane kolego. Komisi tady zastupuje eh, generální ředitel pro eh, zdravotnictví Ande Rys a ten nám řekne, jak to je s těmi 50% lidmi s nedostatkem vitamínu D. Máte slovo. Thank you, thank you, chair. Uh, Děkuji vám, pane předsedo. Komise eh, ví o významu vitamínu D a o dopadu na lidské zdraví. Víme také o oblasti prevence a v zásadě souhlasíme s tou prezentací. Je to naprosto životně důležitá živina. Proto eh, vítáme vaše úsilí a vaše podporu v oblasti prevence Velice rád bych za komisi řekl, že víme, že máme k dispozici dobré údaje a to ukazují pojitko mezi eh, těmi chorobami, které jste zmínil, a nedostatkem vitamínu eh, D, hlavně pokud jde o onemocnění kostí a svalů, ale v této oblasti nám některé eh, údaje zatím chybí. Ačkoliv máme k dispozici studii Granta a dalšího, které hovořil také eh, předřečník. Maximální minima, minimální obsahy vitamínu D, eh, o kterých hovoří eh, směrnice z roku 2002 o potravinových doplňcích a směrnice z roku 2006 vytvoří bezpečný základ s tím, že se vezmou v potaz zjištění EFSA a dalších eh, uznávaných eh, vědeckých eh, institucí a dalších zdrojů. A ty doporučované dávky budou tedy brány v potaz, tak jak vyplnou z těchto zdrojů. Stanovení maximálních dávek, to je věc, na které se pracuje. Komise pracuje s členskými státy a dalšími zainteresovanými subjekty v této věci. Děláme tedy maximum pro to, abychom zajistili, že je eh, spotřebitelům k dispozici maximální množství bezpečných výrobků, které pomohou bojovat s nedostatkem vitamínu D. Pokud jde o doporučení eh, ohledně příjmu vitamínu D, tak EFSA eh, byla požádána, aby nám poskytla aktuální informace, pokud to bude potřeba ehm, Eh, o příjmu eh, vitamínu D eh, v populaci. Současná práce, která probíhá, nebo studie, která probíhá, by měla být ukončena v roce 2012. A pak uvidíme, jestli bude potřeba nějaká další akce na úrovni Evropské unie. Teď ještě o dalších studiích, které zvažujeme, o kterých se diskutuje v současném zdravotním programu asi nemá, nemáme v tuto chvíli prostor eh, do detailů eh, o těchto eh, studiích hovořit a navíc máme k dispozici omezené prostředky pro nadcházející roky, nicméně je třeba se nad budoucími programy zamyslet. Děkuji panu Rysovi a teď se hlásí Dagmar Rotveren. Děkuji. Pane předsedo, já bych jako prvotní reakci uvedla, když jsem si četla tu otázku, tak mě to překvapilo. Kdybych chtěl být uh, ošklivější, tak bych uh, řekla, že jsem uh, se zamýšlel nad tím, jestli to není uh, reklamní akce, um, která má zvýšit uh, odbyt uh, potravinových doplňků, výživových doplňků. Dlouho jsme se bavili o tom, jak pečlivě eh, se obchází informování pacientů, tak tady jsem byl, byla prostě eh, hodně překvapená. A eh, také nebudu teď hovořit o tom, jaká je role Evropské unie po Lisabonské eh, smlouvě. Já bych chtěla, kdyby Evropská unie měla úplnou kompetenci za zdravotní eh, politiku. S tím jsem poměrně osaměla. A dokud jsem eh, takhle osaměla, tak se musíme zamyslet nad tím, co vlastně chceme, protože jakou chceme kompetenci v jakých oblastech. Protože tady je to trošku obtížné. A je třeba, aby tohleto zůstalo považováno za vážnou otázku. Tak a teď několik obsahových věcí. Když jsme před několika lety eh, zpracovali jednu legislativu, kolega Líza a kolega Davis se asi vzpomenou na to, že to byla legislativa o, eh, tedy k potravinovým doplňkům. A bavili jsme se o eh, přípustné denní dávce ADI. Zpravodajkou byla kolegyně Miller. A bylo poměrně málo zpráv, které byly, byly tak sporné, kdyby tolik, kdyby bylo Eh, vyjádřeno tolik nenávisti a dokonce útoku na zpravodajku paní eh, Millerovou. Dokonce i v otázce, kolik by měla být přípustná denní dávka nějakého vitamínu nebo minerálu. A já bych nás jenom varovala před tím, abychom eh, teď mimo stávající legislativu začali vyjímat nějaké konkrétní díly. Máme na té legislativu, kolika teď poukazuje na vitamin D, ale eh, otázka, který z těch vitamínů hm, pomáhá eh, při léčení nebo dokonce při prevenci rakoviny, to je ve vědeckém světě eh, velmi sporná věc. Já jsem se ptal lékaře svého, co je dobrého, co, co můžu dělat? Měla bych užívat více vitaminu E nebo D nebo co? A ty odpovědi i o tom kolegu byly hodně odlišné. Já nejsem žádná doktorka. A opravdu tady bych se dával pozor. Ehm, míníme-li teď, že osteoporáza, tedy e, onemocnění kostí, je e, velký problém v Evropské unii, tak si myslím, že je důležité, abychom se pustili do tohoto problému. Tak bych opravdu hovořila o e, tom onemocnění a ne o tom řešení. Kdybychom eh, hovořili především o, té, o tom onemocnění a eh, řekli jsme, že onemocnění kostí nebo dostatek eh, vápníku lze napravit podáváním více vitaminu C, tak budíš, tak by to mělo být vyrovnanější a potom bychom to měli mít i v těch podkladech. a bylo by dobré, kdyby se tam také říkalo, že 10 minut na sluníčku i na Eh, na slunci i při zatažené obloze a jenom na, na ruce stačí, pokud jde o tolu vitaminu D. Neměli bychom se zabývat jednotlivými onemocněními. Ale já jsem každopádně proti, abychom si vzali jeden jediný vitamín eh, ze stávající legislativy. Proč ne vitamín C nebo E? A chtěli ho upravit nějak zvlášť. Pokud si myslíme, že ta stará legislativa k potravinovým doplňkům by měla být eh, eh, přeskočena, tak ano, ale musíme předložit komisi, aby se zabývala i vitamíny eh, v E, F a C především, o který tehdy velice šlo. A ty bychom měli dát na pořad dnešního jednání. Jinak prosím trochu zdrženlivě. A já opravdu si myslím, že naléhavé, abych se tohle nedostalo z výboru na plénum. Ano, děkuji. Na tu bitvu o vitamin C eh, z před několika let si ještě pamatuji. Eh, příznivci vitamínu C tehdy paralizovali eh, počítačové systémy parlamentu desítkami tisíc e-mailů protože podporovali neomezené podávání vitamínu C a ta směrnice doporučila nebo regulovala ten denní příjem vitamínů doporučení. Tak vidím, že teď se k tomu eh, tématu nikdo eh, nehlásí, takže může odpovědět pan Adr a potom pan Rees, ale přeci se ještě někdo hlásí. Chris Davis. Yes, I'm just talking to... Děkuji. Já už jsem říkala tady paní Nana, eh, která je tady e, náhradním členem, e, že vystoupím i, i za ní a za, za Alde. E, já jsem se ptal z Finska, jak je to tam s nedostatkem vitamínu v zimě a zdá se, že ta praxe tam je jiná než u nás v Británii, respektive ta doporučení, které, která dávají lékaři, pokud jde o množství vitamínu D, který by bylo vhodné eh, přijímat, eh, závisí na eh, mír, míře slunečního svitu a tak dále. Takže když se na to podíváme celoevropsky, tak je třeba nejít nejprve nějaké mm, obecné pokyny, protože, říkám, ta praxe se bude vždy nutně lišit, protože počasí je velice různé v jednotlivých státech. A o co tedy jde? Spotřebujeme nějaké drahé potravinové doplňky, které budou se nám hromadit v kuchyni a nebo třeba, pane předsedovi, na parlamentní úrovni, myslíte si, že by bylo dobré, eh, abychom se jakožto poslanci a asistenti sečli na desetiminutové cvičení, fyzické cvičení během polední pauzy? Nebylo by to také eh, stejně přínosné? Nebo jaké budou ty standardy, jaké společné postupy, pokyny bychom měli nabídnout? Eh, zamysleme se nad tímto jakožto nad východniskem pro diskuzi. Gut, äh, Dobrá. Slycháme stále, že vyrovnaná životospráva znamená také, že by měla obsahovat vitamíny a celá řada lidí nemá vyváženou eh, stravu ani vyvážený způsob života. Takže možná, že v tomto ohledu by nějaká informační kampaň nebyla špatná, ale zda by teda něco Ehm, jak si něčím pohla, eh, zda osloví ty, které chceme oslovit, to je jiná věc, ale hm, heslo prevence je naším ústředním motivem, ale vyslechneme si ještě více názorů. K vitaminu D tady se hlásil ještě, myslím, jeden kolega nebo kolegyně. Prosím, Mana. Mana z Finska. Tam, kde se nakládá s tímto tématem úplně jinak než ve Velké Británii valiokunnassa, joten en tiedä. Děkuji, pane předsedo. Já jsem nová tady eh, ve výboru a tak eh, neznám ty předchozí diskuze o tomto tématu, ale osobně si myslím, že je poněkud eh, zvláštní, že se soustředíme pouze na jeden jediný vitamin. Souhlasím s paní Rodberent, že bychom měli celé věci přistoupit šířej a jako říkal pan Davis, Musím mluvit také o různých postupech, které se používají v jednotlivých členských státech. Ta praxe se liší. Například během prvních živo- roku života dítěte je vitamin D velice důležitý. Jeho příjem je důležitý. Existují jistá doporučení týkající se množství vitaminu D, ale i tady se doporučení eh, praktiků liší. Ve Finsku jsou tam množství menší než ta doporučovaná ve Velké Británii. Ale bylo by dobré dosáhnout nějaké rovnováhy, abychom se dohodli třeba na doporučení pro celou Evropu. Pokud je to je ta dávka vitamínu D příliš vysoká, tak může být eh, vitamin D škodlivý, zejména v případě dětí. A také třeba mít je na paměti, že už v minulosti se doporučení ohledně příjmu vitamínu D dosti měnila a tak tato diskuze je určitě cená a bylo by dobré, kdybychom našli nějakou um, rovnováhu a jednotné doporučení na úrovni EU. Ja, vielen Dank für diese... Äh, Děkuji mnohokrát za tuto rozpravu, takže teď se zeptám, jestli pan Rich chce zareagovat ještě na to, co zde zaznělo. Can, can fully agree with, uh... Jenom chci říci, že souhlasím eh, s tím, že bychom měli počkat eh, na všechny studie EFSA. Jednu z nich eh, realizuje, jak už jsem říkal. A mm, navíc jsou tady další vědecké výbory, které se mm, tázají na tu otázku vyvážené Eh, stravy, eh, expozice eh, slunečnímu záření či umělému záření, potravinové doplňky a tak dále. Jsou tady jiné faktory, které potřeba vzít v potaz při diskuzi o tomto jevu. Obecně nebo lze říci, že v populaci jsou také různé skupiny, různě rizikové skupiny, pro které by platila jiná doporučení, například malé děti, starší osoby, a tak podobně. Každopádně my budeme v komisi velice rádi na tomto tématu eh, pracovat stejně jako v našich agenturách eh, a zapojíme rádi i všechny výzkumníky, kteří se o tuto věc zajímají. Janáš, prosím. Já bych chtěl krátce zareagovat na to, co zde zaznělo. Někteří pravili, že to není jenom vitamin D, který chybí, že eventuálně chybí i další vitamíny a tudíž, že bychom se neměli omezovat pouze na tento. Dobrá, ale je tomu tak, že když najdeme řešení pro jeden problém, a budeme-li mít odpovídající vědecké poznatky, proč bychom to neměli tedy učinit? A existují skutečně jednoznačné studie, eh, které poukazují a ukazují mm, určité výsledky a domnívám se, že třeba, že existují i jiné problémy, s kterými bychom se měli zaobírat, to je sice fajn, ale my jsme tady vykrystalizovali jeden problém, dostali jsme nabídku na řešení, proč bychom to tady neměli učinit. A potom ještě něco dalšího. V USA se daleko více zaobírali tímto tématem, tímto tématem byly tam vypracovány skutečně uh, četné studie a doufám, že budou co nejdřív zveřejněny i zde a doufám, že evropští poslanci se s nimi seznámí. Slyšel jsem, že existuje zákonná úprava, která je již stará 20 let, kde se tedy již definovaly určité hodnoty. Ale teď se jedná vlastně o to, jaká je rozumná denní dávka. A je nemálo věcí, kteří praví, že vitamin D je nesmírně důležitý pro předcházení určitým chorobám. A důležitá otázka přeci zní, více než 50 evropským občanům má nedostatek vitamínu D to je skutečně lékařsky vědecky prokázáno, že nedostatek tohoto vitamínu vede k chorobám a že to je rizikový faktor. Já teď nehovořím o léčení chorob, ale hovořím o prevenci. Mně se jedná o prevenci. A tady skutečně existuje naprosto jednoznačný argument pro vitamin D. Možná bychom si dokázali představit nějakou společnou kampaň, že by se definovala nějaká společná hodnota. Zjevně hodnoty, které byly definovány před 20 lety, jsou zastaralé, to je snad na snadě. A nejedná se tady o x miliard eur. Myslím si, že to by se také mělo dát na miskovách. Měli bychom se podívat, jak veliký je ten problém, měli bychom se podívat, jaký je očekávaný výsledek a jak, je to v, jak to stojí v poměru s náklady. A tady to vypadá pozitivně. Myslím si, že tady bychom skutečně mohli něco dobrého udělat. Äh, Děkuji za vaše otázky a za zajímavou diskusi. Eh, doslechli jsme se, že se komise bude tímto tématem zaobírat, takže jistě uslyšíme potom i výsledky, které nám přednese DG zdraví. A budeme tedy i, náš výbor se může tímto tématem potom i nadále zaobírat. A teď se dostáváme k bodu 5 a 6, které jsme sloučili, protože se jedná o eh, tradiční rostlinné léčivé přípravky, Řada z nás dostává k tomuto tématu e-maily a dopisy od těch, kteří eh, aplikují tyto tradiční rostlinné léčivé přípravky, eh, protože mm, prostě píší, že eh, Evropská unie zakazuje. Dneska bychom chtěli toto téma osvětlit a bude to opět pan Rýs, který nás poinformuje o tom, jak se věci mají. Prosím. Uh, Pane předsedo, já se zkusím tedy propojit tyto dvě otázky dohromady. Směrnice o rostlinných přípravcích, která pozměňuje směrnici z roku 2001 lomeno 83 ES o léčivých přípravcích humánního použití, uh, umožňuje uh, snadnější přístup bylinných přípravků na trh. Tato směrnice se teď transponuje v jednotlivých členských státech a tak se komise myslí, eh, že překážky eh, pro zavádění takových přípravků na trh byly v podstatě odstraněny. My jsme si prověřili, že poslední členské státy transponovaly tuto směrnici eh, v roce 2008, takže všechny členské státy pracují podle této směrnice. Pokud jde o údaje, které jsme studovali na základ, a které jsme se vyžádali, tak komise poté uvedla ve svém sdělení v roce 2008 eh, ve sdělení čísly 584, že systematická žádost o genotoxická, eh, genotoxické údaje eh, je potíží, protože tyto údaje nejsou vždy k dispozici. Komise si myslí, že tento přístup přispívá k tomu, že se podává málo žádostí. Doposavat bylo podáno velice málo žádostí. V prosinci 2009 tedy výbor pro rostlinné léčivé přípravky vydal pokyny, kterými navrhuje snížit testování eh, tak, eh, aby určité reprezentativní látky umožnili jednotlivým výrobcům provádět vlastní testování konkrétních přípravků a iniciativa umožňující spolupráci e, o genotoxicitě umožní e, společné povolování pro e, členské státy což by mělo usnadnit situaci. A tak otázka, která se týká zjednodušení eh, povolování výrobků, registrační, zjednodušení registrační eh, procedury, my jsme to předložili za komisi radě a komisi eh, v září 2008. Čekali jsme na reakci rady a mm, parlamentu na naši zprávu Zatím jsme tady neudělali nic, mm, čiž bychom pozměnili to přechodné e, období. Pokud jde o tradiční výrobky, e, například indické a čínské medicíny, tak to pravidlo, které teď e, platí, pokud jde o implementaci směrnice 2004-24, usnadňuje eh, vstup tradičních bylinných přípravků na trh. Nicméně tyto výrobky musí prokázat, eh, že byly používány tady asi 30 let eh, na evropském trhu, mm, po případě 15 let, což je tedy specifické pravidlo pro tento druh výrobků. Pokud jde o dodatečné otázky, další otázky, které se týkají toho, kolik výrobků eh, teď je v té proceduře eh, a prochází tou procedurou, tak eh, jednoduchá odpověď je nevíme. Jedná se totiž o decentralizovaný proces, na kterém se podílí i, i, i výbor a tento bude prostudovávat eh, v nadcházejících měsících, aby získal přesnější celkovou představu. V Londýně jsme minulý týden eh, právě o eh, tom, jak získat komplexní přehled, hovořili. Pokud jde o výrobky, nebo respektive ta čísla, která máme prozatím, tak studie z roku 2007 to už jsme eh, publikovali ve sdělení v roce 2008 a to bylo tehdy 110 žádostí v 17 členských státech eh, a podle eh, přímo daného sektoru a jejich združení tak přibližně 200 tradičních bylinných přípravků je v tuto chvíli registrováno ale s rozdílným počtem v jednotlivých členských státech jiné. Některé státy jsou mnohem aktivnější než jiné, protože tam je větší tradice používání podobných přípravků. Zatímco v jiných státech eh, taková tradice není. V této fázi jsou to tedy veškeré informace, které jsem vám mohl k této otázce poskytnout. Eh, Děkuji mnohokrát, takže dám slovo panu Jekudovi. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Já děkuji komisi za odpovědi. Nicméně si myslím, že některé otázky stále ještě zůstávají um, otevřené, nezodpovězené. Eh, vy vlastně říkáte, že komise souhlasí s tím, že systematické žádosti, eh, které jsme požadovali i v rámci té zjednodušené procedury, způsobují i nadále problémy, jsou i nadále překážkou, ale zároveň je problémem to, že od eh, dubna 2011 všechny léčivé přípravky podniky, i ty tradiční to musí splňovat. Takže tady je problém od toho dubna, nebo nastane problém v dubnu. A v tomto slova smyslu vy jste um, říkal, že komise si uvědomuje, a už se to připustili v roce 2008, že ta situace taková je, pak nenastalo, uh, pak se nedostali reakce od parlamentu a rady, ale my zase víme od občanů, že mají obavy, co se s takovými výrobky stane a vy jste moc konkrétně nemluvil o tom, jaké e, nastanou ty problémy, pokud e, od dubna 2011 tato směrnice bude plně implementována a bude muset být plně implementována, jaké to bude mít důsledky například pro výrobky, e, které spadají do té tradiční čínské medicíny používající holistický přístup nebudou mít možnost prodávat se, to je konkrétní otázka. A pokud tomu skutečně tak je a pokud komise uznává, že ty problémy přetrvávají, tak proč se nezamyslíte třeba nad tím, že by se to přechodné období prodloužilo za duben 2011 ehm, a zajistili bychom tak, že nebudeme bránit eh, léčivým přípravkům eh, vstupu na trh. Takže to je jedna věc. Další záležitost, vy jste přiznal, že možná bude problém u tradičních výrobků, které se používají už mm, delší dobu, ale mimo EU, protože jste říkal, že ustanovení je takové, že to použití musí být 15 eh, let eh, ve společenství Evropských, eh, Evropské unie a 30 let mimo. Proč je to 15 let v rámci EU? Otázka s tím související je, proč neposuzovat žádosti individuálně. Vy říkáte, že doufáte, že, doufáte, že implementace proběhne hladce, ale na druhou stranu my si tím musíme být skutečně jistí, protože od dubna se všechno spustí naplno. A druhá otázka, proč eh, se takto věnovat pouze rostlinným přípravkům, a, eh, i když jsou tam některé minerální složky, a neuvažujete tady o prodloužení přechodného období A pokud eh, tedy zvažujete tyto záležitosti, myslíte si, že by bylo možné ten termín ukončení přechodného období posunout? Eh, doufám, že se mi dostane jasných odpovědí. Děkuji. Herr Ries. Hned má slovo pan Rys. So if, if I like to... Tak já se pokusím eh, poskytnout eh, přímé odpovědi. Nechtěli bychom eh, teď odložit uplatnění nebo datum uplatnění této směrnice. Tato směrnice je v platnosti už 6 let a všichni věděli, že ta nařízení existují. A myslím si, že to je nedorozumění pokud jde o tu registraci, že my jsme dělali všechno na pomoc žadatelům a příslušný výbor také, tak aby ten proces proběhl hladce. Existuje celá řada dokumentů, pokynů a informací, které jim mají pomoci směrnici splnit v téže směrnici eh, jsme stanovili eh, pravidlo o 15 letech na evropském trhu nebo 30 letech eh, používání. A týká se to i čínských i ajurvédských přípravků. A v některých případech je tady také pravidlo, pokud jde o minerály. Pokud ty minerály nejsou hlavní součástí, hlavní složkou produktu, tak eh, se tam také uplatňuje to pravidlo podle stávajících nařízení. A já bych rád řekl, že v nadcházejících týdnech bychom, pokud budou nějaké další eh, problémy, pokud jde o počet těch žádostí, tak eh, bychom tedy podpořili žadatele, aby zvládli ten proces stejně jako na národní úrovni. Děkuji mnohokrát. No, pokusím se to zase vrátit zpátky do minulosti. To, co říká pan Rees, že v současné době nepřemýšlí o tom, Eh, změnit lhůtu pro, nebo prodloužit lhůtu pro trojnásobnou registraci. To je v pořádku, protože je to zakotveno v zákoně a byla bych eh, prostě skutečně překvapena, kdyby nám řekl, že chce změnit sám své volněku zákona. To nechceme. A to je legislativa, eh, kterou jsme v roce 2004 udělali v rámci spolurozhodování. Pan kolega byl zpravodaj, já jsem byla stínovou zpravodajkou a nebyli jsme jenom zpravodaj a stínovými zpravodaj, ale my jsme skutečně iniciovali legislativu. To znamená, že my jsme eh, přinutili komisi, aby předložila legislativní návrh. Komise nechtěla a trvalo to značnou dobu. A poté, co jsme tu legislativu měli na stole, tak to ještě zase poměrně dlouho trvalo než jsme eh, v Londýně u toho autorizačního úřadu dosáhli toho, aby byly založeny i monografie o jednotlivých lécích a léčivých přípravcích. A vůbec byl, je, vůbec byl sestaven výbor pro rostlinné přípravky. Trvalo to všechno dlouho. Těm, kteří to nesledují tak dlouho, mohu říci, já už jsem dělala mnoho legislativ a toto byla jedna z nejsložitějších, protože tady v parlamentu na sebe narazily dva proudy. Na jedné straně obhajci toho, aby si pacient sám mohl zvolit mezi metodami léčení, k tomu přistím já, ostatně k tomu patří také lékaři, protože my jsme řekli rostlinné léčivé přípravky, musí být podstatnou doplňující částí léčby a někdy eh, prostě stačí ony pro lehké nevolnosti. Byly to nesmírně obtížné by, diskuze, pan Líze si jistě vzpomíná, měli jsme řadu lékařů, kteří prostě nám to chtěli omlátit o hlavu a to, že se nám to posadí, podařilo prosadit a řeknu to tady skutečně velice opatrně, že se nám to podařilo proboxovat, eh, bylo díky tomu, že pan Nistiko a já jsme prosazovali všude veškerou naši autoritu a veškerou váhu, kterou jsme mohli nasadit. Tenkrát jsme také řekli, že už je dostatečně obtížné zaobírat se léčivými rostlinnými přípravky. Pojďme, nebudeme začínat prostě ajurvédou a čínskou medicínou. Já bych to sice ráda udělala, ale mám prostě eh, přátelé, kteří eh, eh, dělají eh, antropozofii, ale tady v legislativě o rostlinných léčivých přípravcích antropozofické přípravky nepatří. To je jiná třída. Tady je třeba rozlišovat mezi různými rostlinnými léčivými přípravky. A teď ty otázky, které tu zazněly, jak ze strany kolega Boka, To jsou otázky týkající se legislativy. A skutečně my jsme navrhovali zjednodušený autorizační postup, čili postup povolování, protože rostlinné léčivé přípravky na rozdíl od chemických rostlinných přípravků nemůžou eh, podléhat nějakému přeskoumání, čili nějaký důkaz účinnosti, důkaz efektivity. My to požadujeme normálně od každého léčivého přípravku, my jsme dokonce daleko přísnější. My nechceme jenom důkaz eh, eficience u normálních chemických přípravků, dokonce vyžadujeme, aby bylo možno dokázat, že jsou efektivnější než jiné. A toho jsme ušetřili léčivé rostlinné přípravky. Řekli jsme, že to tady není třeba. To byl jeden z velkých bodů diskuse. A jako kompenzaci, eh, aby u toho zjednodušeného povolovacího řízení byl zabudován aspekt bezpečnosti, bezpeč bylo, eh, tradiční užívání byly tak dlouho už používány, 30 let mimo EU, 15 let v EU a nic se nestalo, jinak bychom to věděli. A pan Eckart poukázal na to, a co se děje, když to bude méně, tak to máte 16C malá čtyřka v tom patřičném zákoně, pakliže produkt byl používán v EU méně než 15 let, ale jinak by mohl přijít v úvahu pro registraci ve zjednodušeném postupu, pak je přenecháno toto rozhodnutí státu, který to může poukázat, to rozhodnutí tomu rostlinnému výboru nebo výboru pro rostlinné výrobky. Ale co je teď s otázkou, že najednou dostáváme dopisy, že mizí celá řada produktů z trhu. Když jsem dostávala ty první, tak jsem si říkala, no co to má znamenat? Byla jsem strašně překvapená a začala jsem sama zkoumat a hledat. A skutečně může se stát, že některé výrobky, se nechtěli vystavit tomu zjednodušenému povolování. K tomu nemohu nikoho nutit. Nemohu nikoho nutit k tomu, abych mu říci, musíš se nechat zjednodušeně zaregistrovat. Když to nechceš, je to tvé dobré právo. Rovněž tak, jako dnes u jednoduchých produktů, u výrobků, eh, které nemají žádné zvláštní chemické substance, mohou přenechat prostě e, to členskému státu a nemusí se to dělat centrálně. A to je ke zvážení výrobci. Je poměrně jasně upraveno, že tradiční léčivé přípravky od roku 2004 mají sedm let na to, aby byly podrobeny zjednodušenému povolovan, schvalovacímu řízení či povolovacímu řízení. A tato lhuta ukončí příští rok. Já nevím, proč to kdo neudělal. Možná, že někdo to zaspal, ale to bych se tedy divila, protože svazy v nich se organizují výrobci tradičních rostlinných léčiv, velice dobře jsou informováni a informují i své zákazníky. Jiná možnost možná je, že tady bude problém se standardem kvality jejich výrobků. Může to být, nevím to. V tomto případě možná prostě se nechci podrobit jednodušeným povolovacím řízení, protože tam by se prostě zkoumala kvalita toho přípravku. A poslední možnost může být, že to je nějaký složený léčivý přípravek, tak jak na to poukázal pan Rýs, to znamená, že to je rostlivý léčivý přípravek, který obsahuje také minerály, ale tím pádem to nespadá do této legislativy, protože to převážně obsahuje jiné látky a pak to musím pojednávat jako chemický lékařský přípravek a pak je to podrobeno jinému povolovacímu řízení. Někteří výrobci, stejně jako tenkrát u doplňcích potravin, eh, výrobci, kteří vyrábějí vysoké dávky vitamínu C nebo přípravky s vysokým obsahem vitamínu C a ten prostě začal štvát lidi proti této legislativě, já prostě nevím, jak je to v tomto případě, ale možná, že by pan Rýsman nám mohl říci, zda komise zvažuje eh, předložit nějak nějaký, eh, nějaký dokument k antropozofii a k jiným metodám alternativní léčby. Děkuji mnohokrát. Já jsem nechal Dagmar déle hovořit, protože eh, ona je pamětí tohoto výboru a proto je dobré, když připomene ostatním, kteří tu jsou nově a neznají to já jsem dostal taky stejné nebo obdobné dopisy, kde prostě se přednášejí prozby, že přírodní přípravky, které používaly už babičky, jako třeba různé mastičky, například um, heřmánkové mastičky, že už to nebude moci používat. Já si to tady nemyslím, ale to je ten strach, že prostě ty jednoduché rostlinné léčivé přípravky, které používají lidi na venkově, eh, budou muset je nechat zaregistrovat a když je nebudou, nenechají zaregistrovat, tak už je nebudou moci používat existují také firmy, které prostě působí tam v regionu a tam prostě zřejmě vznikají tyto obavy, že od roku 2011 eh, tyto eh, malí léčitele, antropozové, homeopaté, prostě najednou nebudou eh, mít zaregistrované ty produkty a tudíž je nebudou moci používat a oni to chtějí vysvětlovat. Chris Davis. No, to Zajímala by mě odpověď na ty vaše otázky. Thank you, Mr. President. Děkuji, pane předsedo. Já tady nebudu hovořit o vitamínech nebo o eh, potravinových doplňcích, ale k těm eh, bylinkám něco řeknu. Já bych zareagoval na, to, co, na ty otázky, které jste eh, tady kladl, pane předsedo. Souhlasím s tím, co říkal Dagmar Roth-Berendt. Je komise ochotná předložit eh, specifický legislativní návrh k homeopatickým a tradičním eh, léčivům, protože to je, myslím, velice důležité. Eh, v Řecku například u nás máme hm, vysokou biodiverzitu na úrovni bylinek, takže tady máme obrovské možnosti pro léčivé bylinky nebo léčivé využití těch bylinek. A jak Dagmar Rodberend říkala, ať si každý používá, co chce. Také samozřejmě tady můžeme podpořit trvalé udržitelný rozvoj. Máme spoustu malých podniků, které připravují eh, eh, různé eh, léčivé přípravky z bylinek a my jsme lidem říkali, ať začnou vyvíjet iniciativu. Lidé začli a teď se najednou musí obávat, toho, jak se ta legislativa bude uplatňovat. Takže je velice důležité dobrat se konkrétní legislativy o tradičních eh, přípravcích a také toho, jestli během přípravy takovéto legislativy bychom byli schopni debatovat o přechodem období eh, kvůli tomu, eh, co zrovna plánujeme. Pan Rýs. K té otázce, co se stane s těmi produkty, které nepůjdou před, eh, nebo nebudou zpracovány tím postupem pro, eh, podle směrnice. Ty produkty zůstanou na, trh, na trhu, ale nebude je možné označovat je jako byly léčivé přípravky, pokud nejsou schváleny v tomto režimu? Takže pokud jde o iniciativu komise k těm tradičním léčivým přípravkům, tak my to můžeme vztáhnout na celou řadu tradičních um, léčiv, jako jsou čínské, ajurvédské a drofozofické přípravky. Zatím je plánujeme. žádnou eh, regulaci v této oblasti. Jak víte, mm, naše regulační činnost eh, je eh, hodně plná. Chceme se zabývat veterinárními produkty a klinickými zkouškami. To jsou nejdůležitější věci, které chceme předložit parlamentu a radě. Dobrá, děkuji vám. Takže jsme to projednali a budeme se tím zabývat i nadále. Prosím. Já se omlouvám. A... Uh, pan předsedo, od, odpověděl pan uh, e, Rees a neodpověděl. nerozuměl jsem. Odpověděl jste? Tak pokud je o tu uh, regulační iniciativu, těm tradičním eh, léčivům? <laughs> No, no, Řekněte prostě ano a je to. Já bych eh, rád řekl ano eh, protože jsem jako student se tomu tématu věnoval v Indii dlouhá léta. Ale víte, ono je těžké, abychom s takovouhle iniciativou přišli eh, v této eh, naší dnešní fázi plánování? Takže ta odpověď spíše byla ne, nikoli ano. Eh, odpověď byla, já bych rád, ale myslím, že nemůžeme, že nesmíme. Dobrá. Ještě kolega k tomu něco řekne? Pane předsedo, k té poslední zhruba odpovědi, která je takové, tak trochu ne. Já bych chtěl vědět, co se stalo, protože v roce 2008 komise ve své zprávě uvedla, Nezávisle na této zprávě, eh, ta vhodnost jednotlivých produktů eh, tradičních by měla být posouzena. A teď říkáte, že to neděláte. Takže už to ani neposuzujete. Tak já se ptám, co se stalo od roku 2008 a doteď? Uh, not, not much happened. Hmm. Ne mnoho. To jsem si říkal. Pokud eh, parlament nebo rada vyzve komisi, tak eh, samozřejmě komise na to může zareagovat. A připravit nějakou takovou posuzující zprávu. Nicméně já jsem hovořil o legislativní iniciativě, ne o tom posouzení. Eh, to bychom mohli udělat v nadcházejících letech. No já bych navrhl, aby generální ředitelství eh, tam vyslalo výbor do Indie, který by si to tam okouknul na místě. Dobrá, teď tedy žerty stranou. A pustíme se dále do bodu 8 na pořadu jednání. Pardon, 7. Corinne Lepage otázkách ústnímu zodpovězení o nových obecných zásadách hodnocení zdravotních rizik geneticky modifikovaných organismů. Tak Korin Lepáš má slovo. Euh, euh, Děkuji, pane předsedo. Mm, dámy a pánové, drazí kolegové, jeden z největších bodů v diskusi o geneticky modifikovaných potravinách se týká jejich dopadu na lidské zdraví a na životní prostředí. Patřičná směrnice eh, praví, že je třeba dlouhodobě studovat přímé a nepřímé dopady, eventuální chronické a kumulativní efekty eh, to nebylo respektováno a Rada pro ochranu životního prostředí 2008 vyžádala znovu hodnocení rizik týkajících se geneticky modifikovaných organismů a mělo to proběhnout do roku 2010. Komise schválila v roce 2010 návrh, který měl upřesňovat ehm, tyto dopady pro zdravot, jako zdrav, pro zdravotní dopady. Měla vypracovat guidelines pro zdraví a pro životní prostředí, ale část vědecké část vědců a větší členský většina členských států se domnívá, že toto neznamenalo posílení vyhodnocení, ale oslabení současných dopadů a hrozeb, které již jsou považovány za dostatečně vysoké. Tak já nebudu zacházet příliš do podrobností, akorát bych řekla, že ty eh, studie, které podle článku 25 směrnice musí být eh, předloženy, se týkají eh, biologických účinků geneticky modifikovaných organismů v čase. My tady hovoříme o 90 dnech u pesticidů, tady, když to obec pesticidů se to posuzovalo dva roky. A miliony zvířat budou konzumovat tyhle ty eh, GMO, geneticky modifikované organismy. Eh, nezvážila komise prodloužení těch eh, studií na 24 měsíců ze tří, tak jako u pesticidů. Chce komise také nařídit texty reprodukční, reprodukční toxikologie a mm, Další. A transgenerační testy eh, GMO. A no, potom je tady statistická eh, eh, spolehlivost. A to je opět důležitá věc, pokud jde o toxikologickou analýzu. Pokud ta metoda toxikologické analýzy nedokáže pozitivní výsledky, tak Eh, je to k ničemu. Víme, že falešná, eh, falešné negativní výsledky jsou mnohem častější než falešné pozitivní. Potom obecně je tady to, eh, ten text oslaben, už není tak omezený, pokud jde o žadatele. A ta celková pravomoc, která, kterou dostává společnost, ten prostor při definování ochranných cílů, definice v očkodnění, přijatelnosti rizika, to všechno je tam obsaženo a zdá se, že eh, rada tedy eh, se chystá eh, zajistit transparentní diskusy. To všechno neumožňuje dosáhnout výsledku, jejíž spolehlivost by nebyla diskutabilní. Schválení textu v jeho současné podobě je nepřijatelné, aniž by byl podoben široké a zcela transparentní diskusi. Já se tedy ptám, jestli komise může vysvětlit, v čem dle jeho, jeho názoru a tyto nové pokyny vychovují požadavkům rady a v čem spočívá jejich zesílené posouzení zdravotních rizik geneticky modifikovaných organismů a že se nejedná o zmírnění požadavku na společnosti, které uvádění geneticky modifikované organismy na trh. A Třetí součást mé otázky se týká řízení rizika. Komise musí e, zajistit, aby se posuzování e, rizika provádělo e, řádně. Pokud ne, tak nemůžeme řádně řídit riziko. To je nemožné, takže je třeba komise zajistila, aby nejistoty s názorů EFSA byly proskoumány. Proč se tím nezabývala a proč eh, nikdo nepřipustil jakoukoliv vědeckou eh, nejistotu, i když je v této eh, oblasti jich celá řada, jakým způsobem komise pojímá svůj úkol, který spočívá v řízení rizika uplatňování zásady předběžné opatrnosti. a to v oblasti geneticky modifikovaných organismů. A konečně, co komise navrhuje s cílem zajistit věrohodný proces odborný posouzení Eh, geneticky modifikovaných organismů, který bude nestraný, transparentní a eh, zcela bez střetu zájmu. Ja, alle diese Fragen beantwortet Herr Pudle, Direktor. Takže eh, já dám slovo panu řediteli z generální ředitelství pro zdraví, pan Pule. Děkuji vám, pane předsedo. Tak na úvod eh, bych rád řekl, že komise a eh, komisař Stálý souhlasí s paní eh, Lepáš, pokud jde o posouzení EFSA. Všichni si uvědomujeme tady v sále a samozřejmě také u nás v komisi skutečnost, že potřebujeme vědecké posouzení EFSA, které by bylo jasné, průhledné, řádně podležené. Už jsme to několikrát za komisi potvrdili. A také mm, komisař řekl, že se chce tímto problémem zaobírat a řešit ho, protože si jsme vědomi e, toho, že některé věci je potřeba zlepšit. Teď abych konkrétně odpověděl na některé dotazy paní Lepáš, tak e, k té první otázce nejprve. Pokud je hodnocení GMO, tak to je hodnocení komparativní. Můžete eh, posoudit a srovnat eh, rostlinu GMO s rostlinou konvenční a dochází ke srovnání eh, složení a účinků genetické změny. Není to stejné jako u pesticidů. U pesticidů v některých oblastech se studuje toxicita až po dobu dvou let, ale hm, to se třeba BSE, kde probíhaly dlouhé toxikologické studie, někdy až po dobu deseti let. Ono to vždy závisí na povaze nemoci. A pokud jde o GMO, tak eh, zde nemáme podobné problémy s toxicitou, protože, jak víte, tak většina GMO jsou rostliny, které eh, tolerují pesticidy nebo jsou odolné vůči chorobám eh, či škůdcům. ty, které jsou odolné vůči škůdcům, jsou posuzovány podle stejných eh, principů jako třeba pesticidy, které mají ty tež vlastnosti. Třeba pesticidy z BT, které eh, zabíjejí škůdce, tak jsou hodnoceny hm, stejným způsobem jako ty konvenční eh, pesticidy tohoto druhu a organismy GMO obsahující BT. Takže ty zásady hodnocení jsou stejné. Nicméně je tady eh, ta možnost těch 90-denních eh, studií toxicity, ale v některých případech se EFSA domnívá, že tento test nutný není, v jiných případech eh, ovšem povinné či nutné mohou být, býti. Vždy je třeba zvážit povahu těch 90-denních studií. Pokud eh, ta studie bude delší, třeba 24 měsíců, jak říká paní Lepáš, eh, a budou eh, do toho spadat i testy na potkanech, a testy, budou to testy GMO, tak pro takové testy bychom potřebovali postupy schválené na úrovni společenství, či dokonce schválené mezinárodně. Nemůžeme si vyžádat eh, studie trvající 24 měsíců, pokud nejsou uznávány žádnými jinými vědeckými institucemi eh, či ústavy na světě. Pokud jde o eh, ten 90-denní protokol, tak v tuto chvíli zvažujeme, jak ho posílit. K otázce číslo 2. Ta se týká návrhu nařízení, eh, které by snížilo ty požadavky, tak s tím nesouhlasíme. Domníváme se, že dochází k posílení současných pravidel a to na několika různých úrovních. Eh, na, nejprve na úrovni právní, protože v tuto chvíli eh, jsou pokyny pouze nezávazné povahy, zatímco pokud bude existovat nařízení Evropské komise k této věci, tak tyto pokyny budou okamžitě závazné, právně závazné, což bude mít eh, s tím související právní výhody. Kromě toho se domníváme, že i posouzení se zlepší z vědeckého hlediska, protože eh, tam budou cíle, eh, kterých bude potřeba při posuzování rizik vždy v každé fázi dosáhnout. Takže pokud jde o posuzování celkového rizika, tak myslím, že dojde ke zlepšení a Myslím, že tento bod jsme vždy zdůrazňovali. Kdy jsme říkali, že na druhou stranu si nesmíme jenom vysnívat věci, které potom nám nikdo celosvětově nebude uznávat. Potřebujeme spolupracovat na mezinárodní úrovni a mít takové pokyny pro posuzování ze strany EFSA, aby tato posouzení potom byla mezinárodně uznávaná. Další věc, a to je ten protokol pro mm, ty praktické eh, testy a mm, analýzy statistických údajů. Eh, Zda se domníváme, že i z této oblasti dojde k posílení oproti součas minulému stavu. Mm, v žádném případě se nepřejeme oslabení tak jak eh, o něm hovoří paní eh, Lepáš, eh, my si myslíme, že i tady jsme ten současný protokol posílili. A pokud jde o třetí otázku, paní Lepáž, která se týká dlouhodobých rizik, zastáváme názor, že je důležité a uděláme to prostřednictvím dalších vědeckých nástrojů v další fázi, aby existoval postup monitorování. Jakmile GMO je schváleno, povoleno, tak musí existovat regulační rámec, s jehož pomocí můžeme monitorovat eh, mm, proces eh, pěstování takového geneticky upraveného organismu. Zde nesmíme zaměňovat minoritní mm, mm, názory s názory, které zastává většina eh, vědců. Ehm, samozřejmě spochybňování, jaksi vědecké spochybňování je také potřeba, protože tím dochází k pokroku, ale pokud vědecká eh, komunita bude vždy zajedno, nedojde k dalšímu vědeckému posunu či pokroku, takže určitý kritický náhled je vždy potřeba. Zároveň je třeba v této souvislosti všem zvažovat i minoritní názory. Eh, ze strany EFSA máme jeden, eh, jeden postoj, jedno stanovisko mm, týkající se rezistence vůči eh, antibiotikům. V tomto postoji byl vzat v potaz minoritní mm, názor. Vždy, bych, vždy je třeba také Mm. A chápat, že každý vědecký panel má um, odpovědnost eh, za svoji práci, za své stanovisko. Na druhou stranu nám jde o to, abychom eh, dosáhli nějakého konsenzuálního názoru a mohli se řídit eh, většinovým názorem. Pro toho, kdo řídí nějaké riziko, je dobré mít, a to je v tomto případě komise, je dobré mít nějaký silný názor. Pokud existuje nějaká nejasnost, máme nejasnost, tak se obrátíme na EFSA, aby nám nám pomohla situaci vyjasnit a osloví vědce eh, s tím daným minoritním názorem, vede si mi diskuze, žádá, žádá se vysvětlení, eh, projasnění tohoto menšinového názoru a a pak seznámí s tímto názorem, pokud je to potřeba, eh, ten celý panel, vědecký panel. Naším cílem je, abychom měli dispozici jasné názory, s nimiž eh, poté můžeme pracovat. A jakmile máme k dispozici jasné eh, údaje, tak je můžeme přetvořit do zcela průhledné legislativy. Názory na GMO se hodně různí a proto je důležité dát eh, vědecké komunitě čas. Eh, ve společnosti eh, obvinují EFSA z toho, že jí trvá roky, než vypracuje nějaké stanovisko, ale jsou tady jisté nejistoty, jsou tu ty menšinové názory, o kterých jsem hovořil, takže místo toho, aby EFSA rovnou vydala stanovisko ne, tak eh, na celé věci raději dále pracuje, na rozdíl od jiných sektorů, jako jsou třeba pesticidy, kde EFSA může říct třeba hned z kraje ne. Dnes mám tady konkrétní příklad a 3D, což je pesticid, o kterém jsme dnes ráno na radě hovořili a k tomu nebylo stanovisko. Komise teď musí postupovat eh, takže to vyškrtne ze seznam, tuto látku vyškrtne ze seznamu povolených pesticidů. Společnost se požádala přitom o prodloužení a poskytnutí dodatečných informací, ale EFSA řekla ne. A tak jsme se mm, postavili za názor EFSA. V případě GMO je tomu jinak, kdy se vyžádáme dodatečné informace od společnosti a tak eh, těch záporných stanovisek nebo těch menšinových stanovisek není tolik. To je vše. Děkuji. Thank you very much, Mr. President. Uh, thank you. I would like to thank the Commission Pane předsedo, já chci poděkovat eh, z komisi za toto podrobné vystoupení, ale musíme být opatrní, když eh, hovoříme o menšinových a většinových názorech v této oblasti. A to z jednoduchého důvodu, protože eh, řada studií není úplně nezávislá na tomto sektoru. GMO Snadno eh, člověk vypracuje studii k GMO, pokud má přístup eh, k jistým eh, údajům z daného sektoru a zase ta objektivita pak může být problémem. Takže nejde jenom o to, kolik studií máme, ale jaké důkazy máme, pokud je o nezávislost těch studií. Jinak souhlasím s paní Lepáž, a s jejím návrhem mm, nikdo nás neobvinuje z toho, že děláme příliš, eh, spíš eh, protože neaplikujeme dostat, spíš z toho, že neaplikujeme dostatečně mm, eh, všechny mm, zásady A já bych eh, raději poukázal ještě na jednu eh, věc. Asi si pamatujete to slyšení o GMO, kde zástupce EFSA říkal, že je problém eh, s s těmi ekvivalenty v případě podávání žádostí. Zdá se, že tato zásada úplně dobře nefunguje. To je, myslím, ta zásada toho srovnávání konvenčních eh, organismů a ekvivalentních organismů GMO. Komise, zdá se, eh, alespoň podle toho, co si řada lidí myslí, chce snižovat eh, toleranci vůči GMO, vůči hlavně importovaným organismům tohoto druhu. Já se chci zeptat komise na, na tuto věc, za to můžete vysvětlit. Bylo zajímavé sledovat tady tu debatu, ale s ohledem na čas eh, se omezíme skutečně na tyto otázky a další otázky budou eventuálně zodpovězeny později. Ještě se tady hlásil Pactas, který měl stejný dotaz ke stejnému bodu, prosím pěkně. Ik, ik wilde ook op deze vraag toch even tussenkomen. Het gaat, het gaat heel Chtěl jsem také něco říci k této otázce. A to vlastně se týká také otázky paní Lepáš. Týká se to zdravotních rizik GMO. Mě tedy eh, komise tak neuklidňuje, protože tady se říká, že když se provádějí evaluace, jedná se o komparativní studie, že se to liší od pesticidů. Také tady něco zaznělo k NDF, ale já se necítím moc dobře při těchto výpovědích komise a přitom se opírám o zcela konkrétní skutečnosti. Počátkem tohoto měsíce eh, bylo vypracováno pozitivní dobrozdání EFSI k k dvěma produktům, eh, Smart a Ecroscience. Smart je výrobcí, jméno výrobce tohoto druhu kukuřice a zde byly aplikovány rozdílné geny a zkoumání EFSA se soustředilo pouze na tyto individuální geny, ale nikoliv na kombinaci eh, těchto genů, na jejich genetickou kombinaci a může se stát, že v jednotlivosti to neukáže žádné negativní zdravotní Eh, dopady, ale když se to zkoumá v komplexu, tak eh, to může být pravý opak. Čili otázka paní Lepáš byla velice správně formulována. My skutečně musíme velice kriticky pohlížet na tato témata a já bych si býval představoval konkrétnější odpověď komise na tyto naprosto jednoznačné otázky paní Lepáš. Kristýna Cortines, Guterres. Mikrofon, bohužel, paní. Eh, já eh, nejsem tedy eh, vědkyně, ale chtěla bych říci zaprvé následující. Nelze obvinovat větší část vědců našich univerzit a výzkumných center, že by byli prostě manipulováni ze strany průmyslu, který se zaobírá výborem, eh, výrobou GMO. Já se například domnívám, že Max Planck eh, je institut, kde pracuje celá řada vědců, ale nikdy jsme od nich neměli žádné konkrétní dobrozdání, že by eh, GMO měly negativní dopady na zdraví, ale existují také Eh, studie, které říkají, že eh, jsou tady špatné dopady. Například v Max Plancku došlo k nějakému výzkumu problémy nějaké choroby jednoho druhu brambory, eh, což může mít neblahé následky, pakliže těhotné ženy konzumují tento typ brambor s tímto typem jaksi choroby nebo s tímto typem uh, aspektu, ale ta rizika, rizika sebou nese život samotný, to je jedna část, domnívám se a žádala bych, abychom tady skutečně pracovali s výzkumníky, kteří jsou nezávislí a kteří nám dají své důvody. To, co řekla kolegyně o posuzování faktorů a výrobků. Když hovořím s vědci, tak ti mi například svědci mi říkají, že to není jisté. Já, která nemám prostě vědecké poznatky, tak se musím spolehnout na vědce opravdu, opravdu z té první linie a chci, aby nám to věci vysvětlili a věda pokročuje. Eh, jako v příkladě té brambory, která má tuto chorobu, která může být to neblahé následky, ale někdo zase jiný tvrdí, že to není jisté. Ale na druhé straně je pravdou, že tady vzniká celá řada obav týkající se prostě eh, přírodních produktů i geneticky modifikovaných organismů, ale já bych si přála skutečně víc nezávislé vědy v tomto sále a prosím o to pana předsedu. S ohledem na čas musím teď poprosit hovořit pouze dvě minuty, jinak prostě to nestihneme. Vittorio se přihlásil. Grazie Presidente, mi scuso perché l'aereo era molto in ritardo e in compenso cercherò... Děkuji, eh, pane předsedo. Já se omlouvám, eh, že jsem přišel tak pozdě, bohužel mé letadlo eh, bylo spožděné. Pokusím se dodržet ten časový limit. Nemyslím si, že by geneticky eh, modifikované organismy byly nebezpečné samy o sobě, ale to nebezpečí může spočívat v tom, že celá planeta bude najednou závislá na omezeném počtu odrůd a variant nebo variet. Protože, a to může být nebezpečné, pokud, protože pokud nějaký parazit napadne eh, tato, eh, eh, tyto varianty nebo tyto variety a druhy, tak to může být nebezpečné pro druh jako takový. Musíme zachovat rozmanitost, nemůžeme riskovat, že celkové zásobování lista potravinami by mohlo být ohroženo nějakým parazitem, kterému se podaří poškodit nějakou konkrétní eh, rostlinu nebo nějakou konkrétní potravinu. Eh, to by bylo tak zásadní, že by to eh, měl velký dopad na spoustu dalších věcí. Děkuji, Lepáš. Ano, když já se zamýšlím nad vaší odpovědí na, k té známé komparativní studii, to, tenhle typ studie se v Americe používá k tomu, aby žádná studie vlastně nebyla. Na tohle se nemůžeme spolehnout, protože tento způsob provádění studií prostě je nepřijatelný. Pokud je o tu směrnici z roku 2001, tam eh, se volá po eh, směrnicích, které se budou zabývat dlouhodobými efekty geneticky modifikovaných organismů. Proto jsem se eh, zeptal na, to, na tuhle věc celou. Pokud jde o ty, ta komparativní posouzení, tak já se nedostávám k těm jednotlivým látkám, ale Harry Creeper, který předsedá tomu eh, komparativnímu panelu, má vazby na EIC, na AEC, pardon, a když se, zamysl, když se podíváme na jejich návrhy, tak vidíme, že eh, v jejich základě je právě ekvivalence látek účinných. Můžete nám eh, říci něco k té směrnici a, tomto, a tomuto principu? Já si totiž nejsem jistá, jestli nás přesvědčíte. A jestli můžu ještě chvilku, pane předsedo. Myslím, že to, co vy tady říkáte, je, že menšinové uh, názory tady uh, eh, smetáme ze stolu. Jako uh, bývalá manažerka rizika vím, že je třeba se zabývat možnými problémy, problémy, které možná vzniknou, i když je nějaký velmi menšinový názor, tak jde o otázku koncenzu. My tedy potřebujeme eh, v nějaký eh, takový rozporuplný. Prosím? Ano, děkuji, pane předsedo. Zazněla tu řada otázek, takže to rychle proberu. Co se eh, týká těch studií prováděných, jak si za průmysl, k tomu nemohu hovořit, to je jiná doména která potřebuje monitoring, ale my v současné době přemýšlíme o tom, abychom za prvé sehnali tady peníze a za druhé, abychom vypracovali studie, studie abychom zopakovali ty analýzy, které provedl biotek. Víte, že celý proces jako takový vyžaduje skutečně e, seriózní studie, které musí být verifikované a my v současné době se snažíme o to, jak můžeme zopakovat tyto analýzy, také tu slavnou analýzu těch slavných 90 dnů zkoumání života potkanů mm, a e, také další. Druhá otázka, e, nula tolerance. E, ano, v současné době se snažíme vytvořit legislativní systém pro to, aby tady eh, byla tolerance 0,1% pro GMO, které zatím jsou v běhu, eh, které jsou vyhodnocovány EFSOU, ale nikoliv pro ty, které jsou určeny prostě pro člověka. A to, je, to znamená, že by se musel definovat ten eh, bod nula jaksi z technického hlediska a budeme muset to navrhnout k hlasování členským státům a bude to, myslím, v lednu. Ale opakuji, není to pro všechny GMO, jenom, jenom pro ty, eh, kterými se zaobírá EFSA. A také jsem chtěl říci paní Cortines, že existují pravidla důvěrnosti, eh, která se aplikují velice striktně na GMO. Veškeré názory eh, týkající se vědeckých studií, tyto mohou být komunikovány zcela zjevně eh, z důvodu důvěrnosti jenom určitým velice omezeným stranám a nemohou být tedy komunikovány veřejnosti ale transparentnost a komunikace je jaksi absolutní, samozřejmě na základě oficiálního dotázání, co se týče Smartaku. To je tedy druh kukuřice, která se používá nikoliv pro eh, lidi, a tady eh, teď zkoumáme, jak tento názor by nám mohl pomoci k, eventuálním udělování povolení, ale v současné době k němu nedochází. A co se týče e, toho principu non-ekvivalentnosti. Američané tuto zásadu využívají proto, aby nemuseli prostě dělat vědecké studie a proto říkají, rostlina geneticky modifikovaná je identická jako konvenční rostlina, ale to je věc, kterou my nepoužíváme. Víte, že studie potřebují v EFSI například eh, trvají 4-5 let. Tady ty evaluace jsou daleko serióznější než v severoamerických či jihoamerických státech. Tomu nemůže nikdo spochybňovat. Ale co se týče eh, vašeho koncensu, my nechceme koncensu vědců, ale my chceme konsensus v souladu eh, s vědeckými protokoly které mohou odrážet jak příznivé, tak negativní názory, většinové či menšinové. Ale jsou to především ty protokoly, eh, kde chceme shrnovat tyto informace. To bylo tedy velice stručně, pane předsedo, jako první reakce na tyto otázky, ale přejete-li si, můžeme pokračovat v dalším kole otázek a odpovědí. Ja, merci beaucoup, Frau Guterres. Takže děkuji paní Guterres pokud budete chtít ještě slyšení, tak řekněte koordinátorům a můžeme to probrat. Koordinátoři by to potom museli eh, schválit, eh, jestli eh, provedeme takovou operaci nebo ne. Teď se dostáváme k dalšímu bodu, a sice k další otázce ústnímu zodpovězení, která se týká provádění právních předpisů o geneticky modifikovaných organismech. A já dám rovnou slovo eh, panu eh, Kmilému. Otázku znáte, pane, pan Pulé. Takže eh, jedná se o tedy o provádění předpisů o GMO. Můžete pokračovat. Oui, merci, monsieur le président. Je vais essayer de répondre à, donc à cette question que nous avons étudiée. Děkuji vám, pane eh, předsedo. Takže My se věnujeme této problematice velice pozorně. Už jsem mluvila o tom novém přístupu eh, související s tím novým dokumentem schváleným eh, v červenci. Ta politika o koexistenci nějak značně nemění stávající legislativu o koexistenci členské státy musí taková, přijmout taková opatření, aby nedocházelo k náhodné přítomnosti organismu GMO eh, v normálních eh, potravinách. A eh, tato legislativa má za cíl vlastně navázat na závěry environmentální rady z roku 2008 sama členské státy mohly přijmout v této oblasti opatření o koexistenci a to na základě zón, v nichž nemohou, jsou nepřípustné organismy GMO. Některé členské státy si myslí, že eh, ta hranice 0,9% je hranice adekvátní, nečenské státy s tím nesouhlasí a eh, snaží se eliminovat eh, jakoukoliv složku GMO. Ten přístup je tedy nulová tolerance. Další členské státy mají ještě jinačí eh, legislativu a jdou cestou eh, izolování, pěstování eh, organismů GMO od rostlin konvenčních, například ve Španělsku se tomuto hodně věnuje a existuje tam i uskupení posuzující Eh, tuto legislativu o eh, koexistenci. Existuje také příručka mm, osvědčených eh, postupů, která byla v letošním roce vydána a týká se tedy konkrétně kukuřice. 15 členských států prozatím přijalo takováto eh, opatření o koexistenci. To je další otázka, která eh, z vaší strany zazněla. Tři další členské státy o tomto uvažují, oznámili komisi tento záměr. Jsou to členské státy, eh, které chtějí začít s pěstováním určitých kultur. 6 až 7 členských států povolilo pěstování buď to kukuřice nebo brambor. Některé členské státy mm, toto neučinily a mají možnost koexistence, pokud jde o předpisy o koexistenci. Z 15 členských států je zhruba 10, eh, kteří chtějí vytvořit veřejný registr, kde bude zaznamenána mm, lokalita pěstování eh, dané eh, rostliny, Jiné členské státy uvedly, že je třeba vytvořit registr eh, podle pěstitelů, což by bylo všem eh, obtížnější. Některé členské státy chtějí mít také dispozici údaje na základě mm, reakce eh, na písemnou otázku nějakého zainteresovaného subjektu. Takže taková je asi současná situace. Asi tři členské státy nechtějí eh, vydávat žádná sdělení k této mm, záležitosti, takže takto mohou reagovat na eh, otázku pana Star. Eh, děkuji vám. Nyní pan Stas. já jenom velice stručně, pane předsedo. Jedná se o otázku, které jsme se měli věnovat eh, ve středu, eh, když jsme, eh, máme mluvit o provádění, ale vy jste říkala, že by bylo lepší dotknout se toho již pondělí. V souvislosti se zprávou paní Lepáš a také z lingvistických důvodů kvůli zastoupení mm, komise. Já bych ocenil, kdyby informace komise a její odpovědi byly k dispozici písemně, kdyby tam bylo rozepsáno, jaká je situace v jednotlivých členských státech a aby ty informace šly, ty jejich odpovědi šly eh, do maximálních podrobností, abych tyto údaje mohl použít pro svou budoucí práci. Děkuji. Členské státy, eh, myslím, eh, by to to velice zajímalo, to není žádné tajemství. No, já bych řekl, ano, můžu vám to prozradit. Jako, pokud jde eh, o těch devět, eh, je, tak to je Rakousko s tím eh, veřejným registrem Německo, Dánsko, Francie, Maďarsko, Litva, Lucembursko, Nizozemsko a Švédsko. Potom dva ženské státy chtějí mít registr, eh, který se točí kolem zemědělců, sice Lotyšsko a Portugalsko. Potom eh, země, která chce písemný eh, seznam k získání informací, je Česká republika. A potom tři členské státy eh, nechtějí zveřejňovat tyto informace, a sice Slovensko a Rumunsko a Belgie. Když u Belgie bych řekl, že je to trochu s hvězdičkou, protože tady se plánuje určitý registr, existuje návrh na, zvíž... na vytvoření takovéhoto registru, takže belgické úřady to udělají. Protože Belgie vás opravdu zajímá, tak předpokládám, že to jsou informace, které vás zajímají, takže tohle to vás docela zajímalo. Barstes. Tak já možná ještě tak trochu údiv bych vyjádřil Španělsko je také eh, zemí, kde se tohle hodně pěstuje. A Španělsko tady nebude dělat nic, eh, jeho jméno jsem vůbec neslyšel. No, no, il a pas de projet euh, notifié à ce jour. Ne, tam uh, eh, už Španělska se nic takového, žádné projekty nebyly oznámeny. Dobrá. Ještě jednou tady konkretizace. Bar jste si to všechno napsal. A dokážu si představit, jak budou vypadat doplňovací otázky eh, v příštím kole. Jedno téma, eh, které nám tady eh, doprovází, to téma koronové páže, je tedy toto. A víme, co s ním dál. A dále se tady dostáváme tedy k bodu 10. Pardon, 9. Snížení nerovnosti v oblasti zdraví v EU. Máme tady na to zpravodajku paní Edit Estrelu, která nám uvede teď tuto zprávu. Edit máš slovo. Děkuji, pane předsedo. Návrh této zprávy je teď k dispozici už ve všech jazycích. Takže všichni kolegové ehm, k tomu by měli mít přístup. I když v některých verzích jsou určité chyby, které eh, včas opravíme. Nerovnost v oblasti zdraví eh, je mezi jednotlivými zeměmi eh, značná a i mezi jednotlivými regiony. Eh, souvisí to s hospodářskými i sociálními podmínkami. Může to být ovlivněno faktory, jako je pohlaví, náboženství, nebo etnický původ a také to souvisí se životním stylem, eh, vztahem ke zdraví, eh, s povoláním, s výdělkem, s dostupnou zdravotní péčí, s prevencí eh, nemocí a s veřejnou zdravotní politikou a nebo další osvětovou politikou a veřejnou politikou, která ovlivňuje kvalitu zdravotnických služeb. Zdraví a očekávaná doba dožití také souvisí se sociálními podmínkami a dětskou chudobou. Navzdoru, navzdory určitému pokroku jsou pořád obrovské rozdíly a nerovnosti mezi členskými státy 27 všemi. Tam, kde chudoba eh, jde ruku v ruce s dalšími eh, věcmi, eh, s dalšími zranitelnými eh, faktory, jako je eh, původ menšinové skupiny stáří nebo postižení, tak tam jsou ještě větší rizika. A služby sociální a právní mohou pomoci občanům lépe se informovat o, jejich prá- o svých právech a to může vést k snížení nerovností. Jak už jsem říkala, ta nerovnost může začít už eh, v počátku lidského života a může to trvat až eh, do konce života a může se to předávat z generace na generaci. Takže tohle je velice důležitá a znalehavá otázka, která a vyžaduje si naši pozornost. Ve stávajícím kontextu hospodářské krize a poklesu eh, ta situace se ještě zhoršila. Samozřejmě, Hospodářský propad nesmírně ovlivnil zdraví ve ženských státech, pokud jde o poptávku i nabídku. Pokud jde o nabídku, tak eh, došlo k omezení financování, došlo ke škrtům ve veřejné zdravotní péči a zároveň došlo nárůstu počtu lidí, kteří se pokoušejí eh, získat zdravotní péči, hmm, což dlouhodobě eh, ovlivňuje situaci. A je to dáno celou řadou faktorů. Některé členské státy ve svých eh, faktorech, eh, ve svých programech mají různé koncepční elementy jako restrukturalizace zdravotního systému, změna financování zdravotnictví a tak dále. Jiné členské státy prostě osekaly rozpočet v těchto oblastech. Zaznívají též hlasy, že krize je eh, výsledkem trvalých, trvalé sociální rovnosti a proto eh, by tyto nerovnosti měly být eh, omezeny a eh, měli bychom se tím zabývat na každé úrovni naší politické činnosti. Proto já vítám sdělení komise a vítám z cíle, které jsou v něm vyjádřené. Pokud jde o moji zprávu, tak dovolte, abych zdůraznila několik těch nejdůležitějších bodů. Myslím si, že je eh, za prvé důležité pomoci chudým eh, lidem eh, z, z nevýhoděných skupin, jako jsou přistěhovalce, příslušníci menšin, postižení, velmi mladí a velmi staří. A dále jsem pro opatření, která sníží eh, dopad hospodářské krize v eh, řadě sektorů, zejména pokud jde o investice do infrastruktury, veřejné zdraví, opatření na eh, podporu dobrého zdraví a prevenci nemocí, zlepšení financování zdravotnictví, restrukturalizace a reorganizace zdravotnictví. A také vyzývám členské státy, aby přijali eh, politiku eh, dobrého, zdravého eh, začátku života dětí, zejména pokud jde o podporu opatření pro těhotné ženy a rodiče. A také chci, aby eh, Rada v rámci strategie Evropa 2020 eh, uznala, že zdraví jsou důležité, eh, zdraví je důležité k potírání sociálního vyloučení a aby zahrnula tam indikátory, které se týkají socioekonomických uskupení do té strategie Evropa 2020. Potom vyzývám komisi a členské státy, aby sledovala aby uh, nerovnosti, pokud jde o věk pohlaví, socioekonomická uskupení a demografické rozměry. A eh, aby vytvořili eh, metodologii, která nám umožňuje posoudit, nebo umožní posoudit zdraví v jednotlivých členských státech a, uh, stanovit zásady správné praxe. A také si myslím, že je žádoucí, aby Fond soudržnosti a strukturální fondy podporovaly projekty, které se zaměřují eh, nebo zaměří na nerovnosti v oblasti zdraví. Nyní se tady těším na připomínky kolegů a komise a jsem si jistá, že díky nim budu moci zlepšit tu svoji zprávu. Sama podám pozměňovací návrhy, protože ta zpráva eh, je omezená ve svým rozsahem a proto jsem tam nemohla dát úplně všechno, co jsem původně chtěla. Děkuji, Rita Stele. Takže eh, jejím eh, cílem bylo vytvořit stejné životní podmínky všude a zatím tomu tak tady není, takže se tím musíme zabývat. Já bych tady navrhl z časových důvodů, aby se k tomu vyjádřili v koordinátoři a potom další, po třech minutách a další po dvou minutách. Takže Filip Žilen za EPP. Děkuji e, paní Estrela za velice kvalitní práci. Jenom několik e, poznámek. Myslím se, že když se podíváme na tuto zprávu, musíme být obetřetní a ne generalizovat. Je tady jedna či dvě věci v tomto textu, kde si myslím, že k tomu možná je sklon, když hovoříme o tom, že ženy eh, nutně musí často eh, ustupovat eh, v péči o, o, o zdraví. Je pravda, že členské státy krátí výdaje na veřejné zdraví, ale zda to má dopad na veřejné zdraví, tak to nevím. Nevím, jaký dopad ta recese skutečně má, bude mít a je těžké to kvantifikovat. Existují eh, různé nerovnosti v oblasti zdraví a tak i nástroje, které potřebujeme a které třeba upravit, eh, jsou různé povahy. Jsou tady environmentální aspekty, socio logické aspekty, aspekty bydlení, eh, špatná výživa, špatné pracovní podmínky. Eh, všechno toto vede ke značným nerovnostem, často dlouhodobým nerovnostem v oblasti zdraví. Když se vezmete, že jste třeba dítě špatně živené, žijete ve špatném místě, tak eh, toto může být Eh, pro vás a pro vaše zdraví naprosto zásadní do budoucna, takže ta sociorealita je také nesmírně důležitá. Pak je tady další záležitost a to je přístup ke zdravotní péči. Pokud eh, je problém s přístupem k lékařské péči, k primární eh, péči, pokud člověk například nemá dostatečně proplácené výdaje na, na zdravotní eh, péči, tak eh, opět vzniká nerovnost jistého druhu. Pokud je člověk závažně nemocný, tady v Evropě, tak s velkou pravděpodobností se vám všude dostane dobře, dobré péče. Tady nebude veliká nerovnost. Spíše eh, se budeme ptát, co vše bude proplaceno a co nikoliv a budeme se zabývat tím, v jakých podmínkách ten člověk žil, nakolik byl vystaven eh, stresu a tak, a tak dále. A, ale ta nerovnost bude ležet hlavně asi v oblasti finanční, že hm, člověka bude zajímat, eh, nakolik bude jeho hm, péče proplacena třeba detekce rakoviny prsu, pokud eh, nefunguje dobře pojištění a proplácení, má to na eh, incidenci této choroby docela velký eh, dopad. Takže je to celá komplikovaná otázka eh, řady aspektů, například toho přístupu k péči, proplácení, kvality pojištění a tak dále. Merci beaucoup. Děkuji. Ze stínových zpravodajů by další byl pan Emilian Cabrnoch. Děkuji, eh, pane předsedo, dámy a pánové. Já bych chtěl poděkovat za diskuzi, která tady probíhá. Domnívám se, že ta diskuze je velice důležitá a že zde můžeme eh, v celé řadě bodů vyzvednout eh, kroky, které by se měly podpořit. Samozřejmě, že nerovnost ve zdraví je objektivní realitou. Na druhou stranu se domnívám, že není determinována pouze otázkami sociálního statutu Eh, chudoby či bohatství toho kterého člověka. Samozřejmě zdravotní stav eh, jedince je ovlivněn kromě genetických faktorů, o kterých tady teď nebudeme mluvit, také postavením občana, pacienta v rámci systému, jeho přístupu ke zdravotní péči, jeho přístupu k informacím o zdraví, o zdravém životním stylu, o prevenci a využívání těchto možností. A také samozřejmě můžeme hovořit o nerovnosti v kvalitě která je dána jak dostupností technologií a jejím využíváním, tak především úrovní přípravy poskytovatelů zdravotní péče, tedy lékařů a pacientů. Já bych rád zdůraznil oblast eh, k přístupu k informacím. Domnívám se, že eh, pacient, občan pečuje o své zdraví, Eh, podle toho, jak dobrý má přístup k informacím o péči o toto zdraví, o zdravém životním stylu a také o včasném rozpoznávání nemocí, jejich prevenci, případně správné léčbě. Chceme-li, aby pacient posílil své postavení, musíme mu poskytnout dostatek informací tak, aby mohl o svém zdraví skutečně rozhodovat svobodně a aby také za toto rozhodování mohl nést svůj díl odpovědnosti. A jenom jednou větou ještě jeden aspekt, eh, o kterém také poz, eh, předložím pozměňovací návrhy. Domnívám se, že nesmíme zapomenout na geografickou nerovnost v dostupnosti zdravotních služeb a o možnosti, které dávají nástroje telemedicíny, abychom s touto geografickou nerovností se alespoň z části vypořádali. Děkuji. Děkuji, Petr Lízem. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také paní zpravodajce Edith Estrele a našemu stínovému zpravodaji Filipovi. Příspěvky již ozřejmily, že tady máme co dočinění s opravdu se situací, která má celou řadu nedostatků. Na jedné straně musíme jako zástupci lidu vlastně se snažit o to a volat potom, aby rozdíly mezi členskými státy i uvnitř členských států byly co možná nejvíce snižováni, aby všichni lidé měli možnost získat přístup ke zdravotní péči, ale vidíme na základě celé řady faktorů, že to zcela jistě není jednoduché. A dokument komise to vlastně také ukazuje a tam se spíš poukazuje na problémy, než aby se předkládalo nějaké jednoduché řešení, které by bylo legislativně snadno zpracovatelné. E, máme celou řadu důvodů pro nejrůznější zdravotní stav u téhož onemocnění. A v bodě 2 návrhu zprávy také již stojí, že je to problém Eh, aby se, že se člověk musí pustit do celého sociálního, mm, do celé sociální rozmanitosti, prostě nabídnout vyso, eh, velmi hodnotnou terapii, když se vyskytují další eh, rizikové faktory, tak je to také obtížné. A je to skutečně velice těžké vyrovnávat, ať chceme nebo nechceme, tak prostě sociální rozdíly v Evropské unii nemůžeme odstranit nebo srovnat na základě eh, nějakého legislativního aktu. Přesto tady jsou zajímavé přístupy. Ve zprávě Edit Estreji myslím si, že zdranic, eh, ta eh, problematika zdraví by se měla zahrnout více do té agendy 2020 to jistě zasluhuje podporu a také by to mělo hrát silnější roli u mm, fondu soudržnosti. Náš kolega Mikolášek, který zde dnes není, se tím velmi zaobírá z titulu členství jak v tomto výboru, tak ve výboru pro regionální rozvoj. To je třeba, aby, to stát, aby státy tento aspekt také více využívaly v těchto fondech. A další záležitost při stejných genetických předpokladech, a pan kolega Cabrnoch již na to poukázal, eh, existuje velký rozdíl a to je téma, eh, kdy se ukázalo, že lze různým pacientům pomoci různě, eh, zejména například v jednom, u jednoho typu cirhózy. Takže děkuji, to je vše. Děkuji, Vittorio Prodi. Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem chtěl poblahopřát paní zpravodajce za její práci. A rád bych ještě jednou zdůraznil, že mm, sociální vymoženosti jsou velikým úspěchem minulého století. A domnívám se, že to vlastně by mělo zůstat naším cílem i pro toto století. E, přesto samozřejmě existují problémy, které vyplývají také z hospodářské krize. A tady eh, musíme velmi, velmi obezřetně nakládat s tímto rizikem, eh, protože jsou-li lidé slabí, není možné, aby díky zdravotním potížím eh, vznikaly ještě další nerovnosti. Každopádně toto nebezpečí já vidím nyní a je třeba, abychom tomuto nebezpečí zabránili. Eh, vidíme to vlastně i v USA, jak obtížné je to a jak to bylo obtížné pro prezidenta Obamu eh, dospět k nějaké rovnováze mm, eh, v této oblasti. O tom musíme přemýšlet a potom musíme skutečně velice důkladně toto téma zpracovávat, protože ty nedávné události ukázaly, že nerovnosti se zvyšují, zejména s ohledem tedy na příjmové podmínky, na rozdělení a další rozdíly obyvatelstva, co se týče příjmu, a to má samozřejmě dopad na zdravotní péči. Myslím si, že je skutečně na snadě, abychom se snažili Eh, o eh, takovou zdravotní péči, která by mohla pomoci i eh, v tom přeshraničním aspektu při nabízení zdravotní péče a to by mohlo přispět k odbourávání nerovností. Děkuji. Děkuji mnohokrát, Dagmar Berend. Děkuji, pane předsedo. Pan Líze řekl něco velice důležitého a na závěr svého příspěvku ještě jednou poukázal na to, že existují velice jednoduché metody, jak pomoci pacientům v Evropské unii, aby měli stejnou úroveň znalostí a tím pádem také šanci na stejné nakládání. A já jsem mezi tím bez mikrofonu provolala. Ano, ale je třeba chtít. Problém totiž spočívá v tom, a to také skutečně popsal pan Líze, možnosti, které již existují, členské státy vůbec nevyužívají. Samozřejmě, že v strukturální fondy a fondy soudržnosti skýtají pouze málo možností, protože co do své koncepce prostě proto nebyly zamýšleny. Eh, zdravotní politika, která by měla být jaksi podle vůle členských států v jejich výsostném právu, členské státy to sami mohou dělat, budou-li šikovné, ale oni to nechtějí, oni chtějí ty peníze vydávat na něco jiného, na silnice, na průmyslová zařízení, na železnice. A proto je zpráva paní Estrely zcela jistě velice pěkná, ale přitom je důležitým aspektem prostě a jednoduše, že členské státy musí být vyžádány, aby sami rozpoznali význam zdraví. A proto mi tady v té zprávě tak trochu chybí tento aspekt. Já tedy nechci, abychom bezpodmínečně jmenovali země, které v posledních 10-15 letech investovaly nejméně do zdravotnictví, ale přece jenom bychom mohli říci, že členské státy by měly být zavázány k tomu i dělat tady něco, aby mm, předložili jaksi souhrn, kolik procent HDP investují do zdraví. Některé státy mnoho, ale další málo. A kdybychom to dali do takové přehledné tabulky, kolik státy investují do zdraví pouze jenom v procentech HDP, kolik investují do vzdělání, kolik investují do stavby silnic nebo do hospodářského rozvoje, tak bychom byli velice překvapeni. A proto toto je bod, který mi v té zprávě chybí, kde bychom vyzvali členské státy v procentech, protože to je v první řadě úloha státu a nikoli v úloha Evropské unie. Děkuji mnohokrát. Existuje tady ta myšlenka sociální konvergence v Evropské unii, to znamená, že v poměru k HDP je možná vidět, kolik se tedy vydává na zdraví a kolik se vydává na vzdělání. To je jistě důležitý bod. A nyní další řečník, prosím. Thanks very much, Chair. Děkuji, pane předsedo. Ano, je to smutná situace. Víme, že ti nejchudší eh, vždy neuměrně eh, trpí, mají eh, špatný přístup jak k tomu zdravotnictví, tak k bydlení, vzdělávání. Tyto skupiny jsou ohroženy dalšími věcmi, jako je například špatná výživa, kouření, návyko, zneužívání návykových látek a tak dále nebo ta špatná eh, výživa vedoucí k nadbázem, eh, obezitě, kardiovaskulárním chorobám, diabetu a tak dále a tak dále. Ale často zapomínáme eh, právě na ten aspekt špatné výživy a myslím, že se to kvůli finanční krizi bude jenom dále zhoršovat. Proto je třeba zajistit, eh, abychom udělali maximum pro zmínění, zmírnění dopadu na chudé a nejvíce znevyhodněné ve společnosti. A proto vítám tuto zprávu a doufám, že tato zpráva bude eh, určitým odrazovým můstkem pro řešení dalších témat, která s ním souvisejí. Já doufám, že všechny členské státy vezmou tuto tuto věc vážně, protože finanční krize eh, nesmí být využívána k tomu, aby ty nejchodší, nejchučí ve společnosti trpěli ještě více, takže udělejme v tomto ohledu něco pozitivního. Děkuji. Děkuji. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Eh, já Eh, Antonio Parvanová eh, spolupracovala na této eh, zprávě jako stínová zpravodajská, takže za ní bych se dovolil některé poznámky. Ta bych chtěla podpořit, kolegyně bych chtěla podpořit zprávu paní Estrela, a ten důraz, který klade na zdůrazněná témata. Všichni víme, že pracuje také na problematice přeshraničního poskytování zdravotní péče, naráží na odpor v radě, alespoň ohledně některých návrhů, které chce prosadit parlament. Eh, eh, kolegyně tedy říká, že pokud chceme snížit eh, ty potíže, s nimi se potýkají členské státy, také třeba eh, vyřešit předně ty nerovnosti panující mezi členskými státy. Když se podíváme na některé ty problémy, eh, které budeme muset řešit obecně v nadcházejících letech, tak jak eh, už řekli předřetníci, to je vlastně finanční krize a její dopady a rozpočtové škrty, které s tím souvisejí, škrty ve zdravotnictví a tak dále. Eh, a myslím, že to možná ještě rozšíří ty stávající nerovnosti. Pak je tady ta eh, celá otázka měnící se demografie, stárnutí obyvatelstva a opět to bude mít eh, značné mm, se dopady a prohloubí to možná rozdíly mezi členskými státy. Do zprávy by bylo možné něco ještě doplnit je třeba eh, zohlednit takové věci, jako například zaměstnanost, příležitost k získání pracovního místa, menšinový původ. Za druhé třeba zvážit eh, i takovou tu neviditelnou nerovnost eh, věci, které se neprojevují ve statistikách. Ku příkladu problém zdraví na, na pracovišti, ochrana zdraví na pracovišti, alespoň u některých profesí, Podívejte se na členské státy, eh, třeba míra hm, sebevražd v členských státech. Eh, I tady jsou eh, obrovské rozdíly. Spadá se možná i ta hm, ten nedostatek vitamínu D a expozice slunečnímu světu nebo od nebo ta věc, o které hovořila Glenis, to znamená špatná výživa a její následky. To znamená, nerovnosti tady jsou a třeba ve Velké Británii i značné nerovnosti mezi regiony nebo městy. V eh, některých městech eh, je o několik let eh, delší průměrná délka života a nejde jenom o otázku přístupu ke zdravotní péči, jsou tady, tím chci říct, jsou tady další faktory, které třeba zohlednit. A na závěr problém přístupu ke specialistům, k odborné zdravotní péči. Někde zkrátka ta neodbornější péče není k dispozici. Lékaři nejsou proškoleni na mm, všechny eh, druhy operací ve všech členských státech eh, stejně, takže eh, je to otázka subsidiarity, ale třeba docílit zde rozumné rovnováhy. Paní Parvanová by chtěla zdůraznit, že toto subsidiaritu ovšem nemůžeme vnímat jakožto e, výmluvu a nepřijmout žádná opatření na evropské úrovni. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Domnívám se, že paní Estrela, která má velice sociální cítění, vypracovala důležitou e, zprávu. Ale já mám tak trochu strach, aby se z toho nestala nekonečná debata, protože všichni prostě k tomu mají co říci, všichni chtějí něco říci k oblasti zdraví. Ale jsou tady další věci, které zazněly a které se mi jeví jako strašně důležité. Říká se, že je to především tady hospodářská otázka. Kdyby všichni měli peníze, bylo by to daleko snadnější, ale jasné je, Eh, že například indikátory o, dlouhodobém, o dlouhém životě nezávisí jenom na zdraví. Mě by se líbilo, kdyby se vypracovalo určité indikátory, kdyby tato zpráva posloužila k vypracování určitých indikátorů, aby se tam mohla soustředit na hodnoty, které mají být ve středobodu pozornosti. Například mi tam tak trošku chybí ta problematika alkoholismu a drog, což je otázka, která skutečně ničí celou řadu mladých lidí, ničí jim to kvalitu života ničím to zdraví. Také mi tady chybí například zdravotní prohlídky mladých lidí. Máme tady dost dezolátní zprávy, které nám říkají, jak se rozšiřuje AIDS a jak se také teď přenáší sexuální nemoci. Mně se zdá, pohlavní nemoci, promiňte, mně se zdá, že když začneme pracovat například, když jsme začali pracovat nad směrnicí o, o, o, o, o o o právech pacientů. Viděli jsme, že tady jsou velké rozdíly, protože e, se každý soustředil na něco jiného, na služby, někdo na jiné aspekty, ale já chci říci, že prevence je samozřejmě velká část kultury společnosti a hospodářská krize přinutí společnost, aby hledala více interní možnosti pro to, aby vlastní trhy, tak jak to tady zaznělo, aby například řezníci měli svůj vlastní trh, aby mohli se starat i oni o to, aby se lidi starali o jídlo, abychom tady měli podporu i ze spoda nahoru. Hospodářská krize dává obrovské meze dobré životní úrovni, ale je třeba, abychom se zlepšili zejména v této oblasti prevence a to také povede k lepšímu zdraví. Děkuji vám. Gracias, eh, Elena Antonescu. Děkuji a teď Elena Antonescu. Eh, já vám děkuji. Eh, děkuji paní eh, zpravodajce za vynaložené úsilí a každopádně také děkuji naší sínové, našemu stínovému zpravodaji panu Žuvénovi. Tohle je pro mě důležitá věc, protože pocházím ze země, která často obsazuje první místa na žebříčcích Eh, nemocí, eh, které se, kterým se dá předcházet. Eh, čili já si myslím, že toto by mohl být začátek debaty, který nás k něčemu, která nás k něčemu povede. A chci zdůraznit jednu věc, která by se měla dostat do té zprávy. Myslím si, že strukturální fondy by měly být lépe rovnoměrněji. rozděleny a že by eh, eh, politika společenství měla být eh, přím, silnější v této věci. Samozřejmě místní úřady na to můžou mít větší dopady, protože jsou blíže obci samotné. Nicméně musíme se zamýšlet nad tím, jaké instrumenty máme k dispozici a odkud, nebo kudy můžeme zasáhnout my. Zároveň se členské státy musí eh, zasadit o prosazení cílu e EU. poslední věc, kterou bych řekla, se týká také zdravotnických aspektů, a sice eh, migrace pracovních sil. V určitých východoevropských zemích je ten eh, fenomen odcházení eh, lékařů do zahraničí věcí už poměrně docela běžnou. Například z Rumunska v posledním roce odešlo 6 tisíc lékařů do eh, zemí, kde jsou velmi žádáni. A já samozřejmě také předložím posměvací návrhy které v tomto smyslu. Děkuji. Děkuji. Poslední řečnice je paní Rita Manna, kterou tady také eh, oficiálně vítám. Je to eh, vaše první vystoupení, že? Děkuji. V téhle zprávě se řeší celá řada aspektů. Já bych ráda a poděkovala nejdříve paní zpravodajce tady za skvělý návrh. Je to, myslím, velice důležité. S tím všichni eh, souhlasíme, protože, jak už bylo mnohokrát eh, řečeno, eh, jedná se o pravomoc členských států. Takže my musíme v Evropské unii se zabývat nástroji, které máme k vytváření tlaku na členské státy. Pokud je o přístup eh, k zdravotnickým službám, tak eh, jsou obrovské rozdíly mezi jednotlivými regiony a zeměmi. Já jsem z Finska a u nás je odlišná situace v různých obcích a městech, pokud je o přístup eh, a použití zdravotnických služeb. Hodně se tady hovořilo o politice sou, eh, soudržnosti a o tom, jak může podpořit eh, rozvoj eh, služeb ve zdravotnictví. Já jsem v zdravotnickém výboru a prostřednictvím strukturálních fondů je možnost využít tyto fondy k rozvoji eh, zdravotnictví a mm, u nás to hodně používáme, takže na eh, jednotlivých zemích je prostě na těch zemích, aby použili ty sociální fondy k prosazování nebo prohlubování podpoře zdraví. A potom je tady další věc. A sice eh, věc důležitá pro výbor pro, zdravotní, pro životní prostředí, a sice indikátory. Bavíme se o tom, jestli bychom neměli začít sledovat nějaké indikátory eh, založené na zdraví. To bychom mohli podpořit právě z těch strukturálních fondů. Stárnutí populace je také důležitý faktor eh, související s dostupností zdravotnických služeb. Některé regiony stárnou velice rychle a na to musíme eh, brát významně ohled, protože se budou měnit potřeby zdravotnických služeb v jednotlivých regionech. Děkuji. Pan eh, Rys, mohl byste se tak v pěti minutách eh, eh, postavit k těm tématům, o kterých jste zde dnes teď slyšel? Děkuji. Já vítám iniciativu Evropského parlamentu k nerovnosti v oblasti zdraví. Je to velice důležitá iniciativa. Komise je odhodlaná eh, změnit ty eh, velké rozdíly nebo je překlenout, které existují eh, mezi členskými státy a jejich regiony. Naše sdělení nastínuje celý, celý soubor nástrojů k tomu, jak ho dosáhnout. A to v oblasti jak rovných příležitostí zdraví, zaměstnanosti, regionální politiky, politiky výzkumu a tak dále. Jak už jste eh, říkali, eh, strukturální politika, kohezní politika a efektivní využívání strukturálních fondů eh, a jejich efektivní využití je něco, co musíme mít na paměti. Samozřejmě neexistuje žádné jednoduché řešení této otázky. Musíme si být vědomi té složitosti a rozmanitosti po celé EU. jsme pro eh, podporu eh, aktivit eh, čensky, na úrovni členských států i na úrovni místní a regionální. Navrhované usnesení parlamentu bude důležitou podporou při řešení těchto úkolů. Je velice důležité, jak se ve zprávě říká, nebo v návrhu říká, je třeba jednat teď, abychom zabránili zhoršení těch nerovností, nebo prohloubení těch nerovností. Souvisí to hodně s pracovními místy a nezaměstnaností. Jsou tady důležité souvislosti mezi eh, procentem HDP, které se vynakládá na zdravotnictví a stavem zdraví populace. Reference na, eh, nebo odkaz na důležitost strategie Evropa 2020 s cílem dosáhnout eh, inkluzivního růstu. Tento odkaz je velice důležitý. Pokud jde o další konkrétní doporučení kroků v oblasti prevence a přístupu k vysoce eh, kvalitním službám, tak to je velmi důležité. A samozřejmě je také důležitá spolupráce pře, mezi, eh, přes hranice v příhraničních regionech, tak aby eh, se využilo zeměpisné situace a také eh, je třeba se zabývat elektronickým zdravotnictvím a telemedicínou jako důležitými technologiemi. Rád bych eh, poděkoval vám všem, kteří se zapojili do této debaty a slíbil, že v nadcházejících letech Čili v roce 2012 například připravíme zprávu, ve které už budou ty indikátory, po kterých voláte, které nám pomohou lépe pochopit eh, tento důležitý jev, o kterém zde dnes debatujeme. Děkuji. Já vám děkuji, pane Rýsi. A, a děkuji všem, kteří se zúčastnili debaty. My máme lhutu pro podání pozměňovacích návrhů 10. prosince ve 12. Zprávu budeme projednávat na výboru v lednu a v plénu eh, v březnu. Dostáváme se k dalšímu bodu, a sice k číslu 10. Edit, ještě jednou? Ještě jednou, velmi stručně. Prosím. Děkuji. Pokud dovolíte, já bych ráda poděkovala všem kolegům za jejich příspěvky do diskuze. Jejich poznámky jsou pro mě nesmírně cené a chtěla bych ještě zdůraznit, že problém se nebude řešit snadno. Právě vzhledem k tomu, že mezi členskými státy je tolik rozdílů. Ale mm, Přesto se domnívám, že nerovnosti v oblasti zdravotnictví a zdraví jsou tak důležité a jsou často důsledkem jiných nerovností, našich společností a tak bychom se měli maximálně vynasnažit eh, tuto záležitost eh, vyřešit. Pokud dovolíte, vrátila bych se asi ke dvěma námětům, které tady zazněly. Nejprve otázka prevence. Myslím si, že tento přístup eh, by se měl realizovat na dvou úrovních. Jednak úroveň samotné prevence je potřeba něco udělat eh, s původy, s původci preven- těch eh, onemocnění. A za druhé je třeba zlepšit přístup ke zdravotní péči pro všechny. A tím myslím zdravotní péči jako takovou, ale i informace. Informace o právech pacientů, informace o tom, jaké možnosti jsou k dispozici, čeho je možné eh, využít. Pokud jde o otázku komunitárních prostředků, o čemž také kolegové hovořili, tak i s nimi souhlasím. Mám za to, že je potřeba lépe využít stávajících modelů a mechanismů, tak jak o tom hovořila třeba Dagmar, strukturální fondy bychom mohli v této souvislosti využít lépe. V některých členských státech existují dobré eh, příklady kvalitního využití komunitárních prostředků v oblasti zdravotnictví. A to bude čím dál tím důležitější eh, s tím, jak nám eh, populace stárne, tak jak o tom hovořil ku příkladu pan Davis. Pak jsou tady ovšem také náklady na zdravotní péči, náklady na v důsledku stavecí situace rostou a s tím souvisejí další nerovnosti. Stoupá počet lidí, kteří eh, se ocitají v situaci, kdy si nemohou eh, veškerou zdravotní péči dovolit. Tak jak řekl pan Žován například. Otázka očkování, monitorování, screeningu u řady chorob. Pokud chceme realizovat screen, nebo pokud chcete, aby se lidé podrobili screeningovému vyšetření, tak, eh, ho, tak je nejprve o ně musíte informovat. Vše, o čem hovořím ve svém návrhu zprávy, se opírá o studii nebo samotné sdělení komise a posouzení dopadů, které je připojeno eh, k tomu sdělení komise, takže se domnívám, že ty výchozí údaje jsou kvalitně a spolehlivé. Děkujeme Edith za práci na této zprávě a nyní se dostáváme k bodu 10, což eh, jsou, je potenciál pro snižování emisí CO2 těžkých nákladních vozidel. Do tématu nás uvede pan Půl, prosím. Thank you very much, Mr. Chair. Děkuji, pane předsedo. Dobré odpoledne všem. Děkuji za možnost eh, vystoupit na zasedání vašeho výboru eh, o práci, kterou provádí naše generální ředitelství pro eh, klimatické změny. Tak nejprve bych nastínil situaci. Doprava, na dopravu připadá rostoucí podíl produkce skleníkových plynů. V Evropské unii je to nějaký 25 těchto emisí, které způsobuje silniční doprava a konkrétně těžká nákladní vozidla. A to představuje se 5 veškerých skleníkových emisí v EU. Pokud se podíváme na ten scénář, kdy pokračujeme v současném stavu a nic neděláme, tak se bude podíl eh, emisí eh, těchto plynů zvyšovat eh, a do roku 2050 naroste až na nějakých 60 a 70 a, a těžké nákladní vozidla budou v této oblasti hrát zásadní roli, takže musíme pokud chceme naplnit klimatické cíle, tuto oblast eh, zredukovat. Eh, pokud neuděláme žádné kroky, tak tento růst bude pokračovat. My jsme eh, zasáhli v oblasti osobních vozidel a stanovili jsme si ambiciozní cíle, které nám pomáhají naplnit stanovené Eh, limity. Eh, jedná se o legislativu, která vstoupila v platnost eh, loni. A když se podíváme na emisní údaje z roku 2009, tak ukazují značné bezprecedentní snížení emisí z osobních vozidel. Také účinnost paliva se stává záležitostí dnes už v podstatě běžnou, bude čím dál důležitější v budoucnu. Z hlediska konkurenceschopnosti i přesto, že pokud chceme zůstat konkurenceschopní, musíme se stanovovat eh, ambiciozní eh, cíle i do budoucna a také v oblasti těžkých nákladních vozidel. U těchto těžkých vozidel ale nemáme na rozdíl od eh, lehkých nákladních vozidel žádné strategie. My jsme na jaře jakožto komise přislíbili, že strategii zpracujeme, ale ještě nemáme přesný časový plán. Existuje řada významných evropských eh, výrobců, eh, ale tento eh, sektor jako takový je dosti roztříštěný. Je tady hodně mm, mm, menších firm, spadají sem firmy, které mají rozsáhlé flotily a samozřejmě i jednotlivci vlastníci jedno vozidlo. A z tohoto důvodu jsme spustili na začátku roku studii. Cílem je zjistit eh, za prvé povahu eh, trhu a povahu flotily, distribuci eh, používaných vozidel, velikosti flotil, druh vozidel, která se používají a v souvislosti s používáním použitým palivem a je potřeba posoudit eh, emise CO2 a možné technologie, které by toto mohly eh, zmírnit, například úpravy eh, motoru či jiné technologické možnosti. Tato studie by měla také nabídnout posouzení možností mm, do budoucna například obchodování s emisemi, Eh, upravení eh, prvků vozidel, větší transparentnost na trhu nebo systémy monitorování eh, výkonnosti prodávaných vozidel, prodávaných paliv. Můžeme uvažovat také o změně legislativy, aby některé zařízení nám snížilo emise CO2. Tato zpráva či studie by měla být finalizována příští rok na jaře ale celé je to teprve v první fáze. Jsou tady jisté mm, překážky v této oblasti a to, že se nám často těžko kvantifikuje mm, eh, s vazba mezi eh, spotřebou paliva a emisemi CO2 u těžkých nákladních vozidel. Těžko se to stanovuje. Víme, že eh, tento sektor má samozřejmě motivaci snižovat spotřebu paliva tím i CO2. A a tady e, se dostáváme k druhé části naší práce, to studie, která má testovat metody certifikace emisí CO2 a spotřeby paliva u těžkých nákladních vozidel. Do této práce e, spadají různé činnosti, chceme testovat e, nákladní, těžká nákladní vozidla na celé škále hodnotit eh, eh, emisem eh, CO2 v souvislosti se spotřebou paliva je myslím jasné, že je třeba provádět praktické verifikace všech navrhnutých opatření, aby ta opatření byla co možná nejpřesnějších. Je potřeba pro takové testy použít fyzických eh, vozidel, ale samozřejmě mm, i mm, eh, spolehlivých eh, simulací a doufáme, že tak dospějeme k systému klasifikace, jak budeme moci rozdělit uh, Eh, ta vozidla podle toho, jaké mají přívěsy, návěsy eh, a tak dále. Celá ta práce by měla skončit na jaře 2012. Eh, tato práce ovšem nesmí být vnímána izolovaně. Komise sleduje také legislativu, kterou překládají například Spojené státy, jsme v jednání se samotným sektorem těž, mm, těžkých nákladních vozidel a uvědomujeme si, že eh, jsou tady eh, v tom automobilovém sektoru eh, jiná vozidla, která v tuto chvíli mají prioritu. Jak už jsem řekl, v tuto chvíli není u těžkých nákladních vozidel stanoven žádný pevný časový plán. Ano, děkuji vám, pane Oune, za tuto prezentaci. Davis. No tak možná, že není žádný harmonogram, ale vy už jste oznámil, že ten vlak bude zastavovat eh, v určitých datech eh, na určitých zastávkách, takže nevíme sice, kdy dojede, ale eh, vypadá to, že se někam pohybuje. Nejdříve bych eh, vyzval komisi na Lehavě, aby opustila eh, ten důraz na snížení emisí CO2. Měli jsme to mm, i u lehkých užitkových vozidel. Myslím si, že tam by se to hodně pohnulo na radě, kdybychom hovořili o efektivním využívání paliva. A to je klíč. Tohle je jedna z těch věcí, kde ti, kteří si myslí, že musíme eh, hodně bojovat proti klimatickým změnám a ti, kteří si myslí, eh, že eh, musíme snížit náklady podnikům a zefektivnit využívání zdrojů, se mohou shodnout. Čili když se to dá všechno dohromady, tak prosím, prodávejte to tak, aby to bylo efektivní. Otázkou samozřejmě je, pokud, je, pokud jde o těžká nákladní vozidla, tak jestli potřebujeme nějakou takovouhle legislativu. Máme tady dobré výsledky za sebou. Pokud je o osobní automobily, tak tam, kde jsme zavedli legislativu, tak to eh, podnítilo kroky na straně průmyslu a to prospělo řidičům, pokud je o spotřebu, o emise a tak dále. Inženýři vždycky říkali, že jsou schopni to dosáhnout, ale eh, potom říkali, že, že z nějakého důvodu to nejde. A najednou eh, zákon se schválí a všechno eh, jde. Takže já jsem pro evropskou legislativu v této oblasti. Čili otázkou je, jak srovnat, srovnávat stejné se stejným. Jak zajistit ten srovnávací systém. V Průmysl vám bude říkat, že to není třeba, protože na rozdíl od lehkých uh, užitkových vozidel a od uh, osobních vozidel, ti, kteří si kupují uh, těžká nákladní vozidla, jsou profesionále, kteří uh, velmi dbají na spotřebu. Uh, tam se hodně inzeruje ta spotřeba. To je důležité pro provozovatele, důležitý aspekt. Oni to říkají, ale tohle oni vlastně říkávali i osobních automobilů. A víme v praxi, že pokud šlo o efektivitu využívání paliva, tak výrobci eh, málo kdy zdůrazňovali eh, efektivitu palivovou. Možná, že teď, ale v minulosti nikoliv. A to samé platí u elektrických užitkových vozidel. Eh, dříve se říkalo, že že to výrobci zdůrazňují, a když se podíváte, tak ve skutečnosti to nedělají. Takže oč tady jde? Jde tady o přehodnocení toho, jak jsou eh, kolik pozornosti se už věnuje eh, efektivnímu využívání paliva. Potřebujeme eh, legislativu, která by to podnítila, nebo si to trh zařídí sám. Děkuji, Linda Megan. Dnes se nám dal čísla k, eh, k automobilům a dopravě a celkovému dopadu na emise. Víme, jak velký díl z toho tvoří eh, těžká nákladní vozidla, protože otázkou je, jestli na to potřebujeme opravdu legislativu. A potom, pokud jde o definici těch těžkých nákladních vozidel, tak eh, tady do toho spadají také autobusy. Přistupujete k nim nějak zvlášť nebo ne? protože to by mohlo být eh, snadné, protože eh, to se vyrábí jako celé jednotky. A není tolik výrobců. Ale já vím, že celá eh, řada iniciativ už proběhla, řada měst nakupuje autobusy jenom s určitou spotřebou a tak podobně. Takže je tady nějaká zvláštní iniciativa, pokud je autobusy? Nikdo se dále do debaty nehlásí, tak pane Roun, kdybyste na to odpověděl, prosím tak eh, pokud to můžu vzít eh, pospátku. Za prvé, těžká nákladní vozidla představují asi 25 emisí eh, v oxidu uhličitého v silniční dopravě. Takže o takových emisích tady zhruba hovoříme. Pokud je autobusy, tak docela jistě. Ty se docela i jistě liší od ostatních těžkých nákladních vozidel. Ovšem eh, autobu, není autobus jako autobusy. Jsou tady dálniční, dálkové autokary a potom eh, městské autobusy například. Takže nad tím je třeba se zamyslet. A potom, když hovoříme o tom, jak by se to vypočítávalo například CO2 na kilometr na přepraveného pasažéra, tak nebo by to bylo tak tady by to byly tedy pasažéro kilometry a nebyl by to přepravený náklad. Ale já vám prosím musím zdůraznit, že my jsme hodně na začátku zatím. Nejdříve chceme pochopit ten trh, eh, jestli autobusy se liší od eh, těžkých nákladních vozidel. Instinktivně říkám, že ano, ale chci k tomu víc dát. Autobusy se navzájem liší? Ano. Setkal jsem se s UIT ATP. Minulý týden zjistil jsem, že je celá řada různých kategorií autobusů a pokud jde o další eh, vozidla, tak tam máme ty 40-tunové, potom máme všechny městské dodávky, potom máme eh, v Kukavusi, potom máme další, teda ty, eh, se kterými, ve kterých se vozí eh, v palivo a tak dále. Takže hm, oni se navzájem liší a je tady řada, jenom trocha výrobců, jako je Volvo, Scania M&M A pokud jde ale o šasy, tak eh, tam to je úplně nový eh, podsektor, kterému je třeba ještě porozumět. Když se dostanu k tomu, eh, co říká pan Davis, jestli potřebujeme legislativu, tak my jsme na začátku. Teď se učíme ten trh a až ho pochopíme, tak se můžeme zamyslet nad tím, jak by bylo možné vytvořit nějakou legislativu. Zatím vlastně nevíme, jestli to bude třeba. Na druhou stranu s vámi souhlasím, že musíme změnit ten marketing. Musíme se zaměřit na růst, na eh, inovace, pracovní místa, musíme eh, říci, proč eh, to a to vozidlo je dobré. Nechci bych jenom dodávat, že to také šetří emise CO2. To je prostě součástí automatickou. Nicméně musí to vést k využití potenciálu toho průmyslového odvětví. To znamená, Eh, podporovat růst a také dělat dobré věci pro životní prostředí. Spojené státy, jak už jsem říkal, eh, připravili legislativu pro tato těžká nákladní vozidla a Japonsko taktéž. Je důležité, že pokud se do toho pustíme, abychom eh, k ním přihlíželi, nebo abychom přihlíželi k tomu průmyslu, protože pokud ti evropští výrobci budou efektivnější než ostatní, tak to našim výrobcům pomůže na mezinárodní úrovni, ale měli, ale měli bychom také tu legislativu orientovat paralelně podle, tě, podle toho, co už platí, tak aby oni nemuseli eh, plnit různé ty eh, nároky a tím pádem se na nich eh, snížila administrativní zátěž, která je na ně kladena. Dobrá, děkuji. Ještě někdo otázku? Eh, posuzovali jste nějakým způsobem marketingové materiály, to, jak se propagují ty, eh, ta vozidla, jak výrobci zdůrazňují jejich spotřebu? Takže uh, oni to dělají studii, oni asi ještě nevědí. Ano, mělo by to být součástí té studie. Uh, samozřejmě já se dovídám od uh, zástupců průmyslového odvětví, že největšími ná, nákladovými faktory je říš a palivo. Takže to musíme ještě pochopit. Já jsem se na to konkrétně ještě neptal, ale všechno, co se dovídám, že eh, je, že eh, efektivita palivová je důležitá. Dobrá. Takže se těšíme na studii se zájmem a na možnou legislativní iniciativu, která z toho vyplná. A potom jako poslední bod na pořadu jednání máme nepřímou změnu ve využití půdy a biopaliv. To je téma, které se postaralo o velký eh, rozruch a existují eh, k němu různé studie a o tom se teď chceme pobavit. Takže dávám slovo ještě eh, jednou panu Filipu Ounovi v generálním ředitelství pro klima a zástupci generálního ředitelství pro energetiku. Možná, že pan Steinbich začal, aby váš kolega ještě mohl popadnout dech. Tak prosím, vysvětlete nám ten problém, pane Fonstene. Thank you very much, Mr. Chairman. Děkuji vám, pane předsedo. Dobrý večer vám všem. Já tady dnes odpoledne eh, mluvím jménem eh, DG eh, energetika a DG klimatické změny, protože za tuto problematiku zodpovídáme společně. My samozřejmě víme, proč je tento bod na programu jednání. Je to důležitá věc. A diskuze o udržitelnosti a biopalivech je také aktuálním tématem, jak asi všichni víte, protože eh, od eh, neděle udržitel, kritéria udržitelnosti pro biopaliva začnou vlastně platit eh, příští týden, což je důležitým výsledkem odborné práce. Bude to vyžadovat samozřejmě i administrativní úsilí ze strany tržních hráčů, pokud jde o zaváděná eh, biopaliva a splňování kritérií udržitelnosti. Pouze v takovém případě členské státy budou moci eh, započítat se biopaliva do eh, podílu bioenergie na výrobě energie a také při plnění svých cílů snižování CO2. Biopaliva budou mít možnost veřejné podpory také pouze za předpokladu, že splní požadavky této nové směrnice. Také eh, je, myslím, eh, velice eh, vhodný moment diskutovat o těchto věcech, protože v v prosinci budeme rozhodovat o komplikovaném tématu nepřímých změn ve využití půdy. Tato zpráva, pokud to bude potřeba, doprovozená také legislativním návrhem. Asi vás nějak nepřekvapí, že při, zprávy, při práce, při, ta práce na této zprávě o nepřímé změně ve využití půdy m, mm, narážíme na řadu a, eh, problémů a potíží. M, mm, nicméně a, eh, my, my, my doufáme, že se nám podaří tuto problematiku eh, upravit. Jde o to, že použití e, půdy pro jeden účel, například pro výbor pro výrobu biopaliv znamená, že dochází k expanzi e, využívání půdy pro pěstování na nějakém jiném místě, například na úkor nějakých mokřadů nebo zalesněné půdy a to zase může vést ke zvyšování e, emisí CO2. Nepřímé změny ve využití půdy tedy jsou věci, které se těžko měří. Ehm, používáme odhady na základě simulací a modelů a ta komise spustila čtyři analýzy, abychom lépe porozuměli rozsahu dopadu těchto změn. A na základě těchto studií eh, provedeme konzultaci, eh, která by měla být která probíhala od července do, eh, do, do října. Jde eh, o to zjistit, zda ty analýzy jsou eh, dostatečné pro posouzení celého problému a za druhé, zda kroky Evropské unie na úrovni EU jsou potřeba a v případě, že ano, tak jaké. Respondenti eh, se lišili ve svých odpovědích. Asi Dostalo se nám asi 140 reakcí eh, při tom procesu konzultací, ať už to byly jednotliví občané, členské státy či nejrůznější instituce a združení. A v tuto chvíli připravujeme eh, eh, naši zprávu na základě té analytické práce a na základě reakcí během procesu konzultací. Těšíme se na další diskuze s Evropským parlamentem, jakmile svou zprávu eh, finalizujeme a zpracujeme konečný návrh. Děkuji, pane předsedo. Danke, Herr van Děkuji, pan van Stein. Teď pan Aoun, prosím. Thank you, Mr. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, stejně jako Hans, eh, mm, já tady vlastně mluvím jménem obou dvou generálních ředitelství, protože na této věci velice úzce spolupracujeme a máme tým lidí, kteří ehm, zastupují obě eh, dvě generální ředitelství. Já v podstatě nemám v tuto chvíli, co bych dodal a tak bude asi nejlepší, abychom pouze reagovali na vaše dotazy. Ja, dann haben wir verschiedene Anfragen. Takže tady je řada přihlášek. Kryto, prosím, jako první. And, uh... Děkuji vám, pane předsedo. Tak ta první otázka, ta se týká účetnictví. Pracu, plánuje komise vzít eh, v povahu mm, ten víceletý aspekt eh, při využívání eh, půdy. A za druhé, pokud jde o to, co, o čem teď tady jednáme a v souvislosti s jednáními v Cancúnu, se chci zeptat, jaký bude postoj Evropské komise k tomu, co se teď probírá v Cancúnu? Nyní bývalý zpravodaj Prosím pěkně. Eh, děkuji, pane předsedo. Já mám dvě poznámky. Aha. Teď eh, tady vidím paní eh, Groste, která za francouzského předsednictví nám velice pomohla prosadit změnu v této věci. Takže na to bych teď navázal eh, kolegové, kteří eh, se k nám připojili mm, později v roce 2009, aby asi měli vědět, že když jsme eh, o této věci jednali, tak jakožto parlament jsme při hlasování ve výboru ITRE a ve výboru ENVY měli pozměňovací návrhy, například můj návrh 199, když se o něm hlasovalo, tak 50% eh, lidí vytrabilo eh, pro a proti. A já jsem tam hovořil o 40 gramech eh, ekvivalentu CO2. Ve výboru NV byl podobný návrh jenom s trošku nižší hodnotou a na konci těch jednání jsme podpořili, nebo jsme získali podporu řady členských států a akceptovali jsme jakožto parlament že nebudeme z časových důvodů přijímat eh, žádná rozhodnutí. A jeden z těch důvodů, proč tomu tak bylo, je to, že jakožto parlament při jednání mezi radou parlamentem a komisí, tak jak jsme tam seděli, když jsme akceptovali to, že nebudeme trvat na některých našich eh, pozměňovacích návrzích, A když jsme se rozhodli, že tedy ustoupíme v této oblasti, tak jsme požádali komisi, aby se této problematice věnovala eh, později. A teď eh, zjišťujeme, že část komise tak trochu bojkotuje, jestli mohu použít takové hm, silné slovo, nebo alespoň nenaplňuje to, co jsme si politicky eh, dohodli v prosinci 2008. A když se podíváte na to odůvodnění 85 této směrnice a článek 19 eh, bod C, tak tam je jasné, že vždy potřebujeme vědecké eh, důkazy a že eh, vše by se mělo rozhodnout na základě eh, vědeckých údajů v roce 2011. A tak se chci zeptat eh, komise. Chápeme, že komise nechce zpracovat zprávu do toho mm, termínu, který je stanoven a nás znepokojuje, že v pracovním programu pro rok 2011 vůbec nikde eh, není žádného odkazu eh, k této zprávě nebo k tomu navrženému spolurozhodování. Takže já bych si přála, abyste nás mohli teď eh, tak trochu ujistit o tom, že se této problematice opravdu věnujete a že budeme nadále pracovat na tom, co jsme si jakožto parlament a členské státy eh, stanovili. Můj kolega iCode eh, ještě naváže na to, co jsem mm, eh, říkal, ale zase bych, bych chtěl ještě říci, že máme důkazy o tom, že ten tento faktor je dosti, dosti závažný a musíme ho zohledňovat i nadále. Jakožto zpravodaj jsem, vždy řík, jsem vždycky říkal, že u legislativy o obnovitelných zdrojích je vždycky takovým uh, testem to, jak budou reagovat, reagovat jednotliví aktéři na trhu, jak se budou vyvíjet investice, do čeho půjdou, eh, ale pokud jde o biopaliva, tak tady žádné dobré zprávy nedostáváme. Když se podíváte na Alice Bloomberg a podobné, tak vám všichni řeknou, že celý ten sektor kolem biopaliv eh, se zdráhá investovat eh, a že chtějí eh, počkat s investicemi až eh, třeba na druhou generaci biopaliv, která bude modernější a která bude mít eh, jiný ten faktor využití půdy. Takže zdá se, že ten že toto by měl být pro nás důležitý signál. Takže i když budeme mít eh, lepší nákladní vozidla, tak eh, budeme muset přistoupit i ke změně paliv eh, a bude třeba co nejdříve začít investovat do druhé generace biopaliv, eh, abychom měli nějaké řešení do skutečně delší budoucnosti. A tak eh, bych byl velice rád, aby komise o tom faktoru ILOC eh, rozhodla co nejdříve, abychom se mohli nějak té, s touto nepřímou změnou ve využití půdy vypořádat. Thank you, President. I hope there won't be many people in the commission. Děkuji, pane předsedo. Já doufám, že v komisi eh, nebude mnoho lidí, kteří by na to chtěli trvat, na téhle věci, protože eh, tady eh, zase nebude mnoho lidí, kteří budou to jimi vám to říkali. Já jsem osobně byl nadšený, pokud je o použití biopaliv a celé řady biopaliv před několika lety. A když ta legislativa procházela, tak eh, se mi eh, začaly vkrát určité pochybnosti. Hovořil jsem o tom eh, s komisařem Peebalksem, ale už se to dostalo do určitého tempa a nedal se to zastavit. Ale teď si vzpomín, nebo teď vidím, že požadavk nebo poptávka Evropy No, prostě vede k ničení životního prostředí, eh, které je eh, tak špatné pro biodiverzitu a pro životní prostředí, že to prostě rozhodně nebylo cílem eh, politiky. A to, co říkal Claude, že to také omezuje investice do druhé a třetí generace biopaliv, no tak bych k tomu akorát řekl, no, mohli bychom nečekat, děláme-li chybu, Mohli bychom tady uplatnit eh, eh, princip předběžné opatrnosti, mohli bychom to co nejdříve eh, zastavit, mohli bychom se nad tím znovu zamyslet a, a podívat se na to, kdy, podle jakého harmonogramu komise chce něco předložit, chce zrevidovat to, co se tady děje podle stávající legislativy. Linda Megan. Děkuji, Linda Megan. Chris, um, Stejně jako Chris, když jsme o tom debatovali před dvěma lety, eh, tak já jsem eh, se připojil eh, ke kampani Zastavte biopaliva, která byla tehdy už velmi vysoká, protože jsme tady měli ta plánovací kritéria, která říkala, pokračujme, pokusme se rozběhnout druhou generaci biopaliv, ale podobně jako u Krise. Pokud se podíváte na eh, zprávy eh, v důvěryhodných orgánů Evropský institut pro ekologickou politiku, UNEP, Agentura pro obnovitelná paliva v, ve, spo, ve Spojeném království, Nizozemská agentura, Německá agentura a celá eh, řada těch důvěryhodných mezinárodních organizací a národních orgánů vyjadřuje celá, tedy velký, velké pochybnosti o ILUKu. Hovořili jsme tady také o náhradě desítek tisíc eh, zemědělců nebo jejich vytlačení ve východní Africe eh, firmami z Evropy. Eh, my prostě se na to nemůžeme jenom dívat, protože jsme se rozhodli k něčemu před dvěma nebo třema lety. A já mám tak trochu obavu, a komise nám potvrdí, jestli je to pravda, že komise se do toho teď nějak tak jako nechce, protože je to příliš těžké. Nechce a propočítat ty faktory, o kterých hovořil Klaus. A také jsme investovali do něčeho. A musíme si tedy jasně uvědomit, jaké signály teď vysílat. Já si nemyslím, že bychom měli chtít návrh komise do Vánoc prostě proto, že eh, tu legislativu chceme. Měli bychom tomu dát eh, řádnou dobu, aby to byl správný návrh. Možná, že bychom si to měli tedy vyjasnit a potřebujeme i jasný signál ze strany komise sjednocené, která eh, by neměla být rozdělena mezi různé, různá generální ředitelství, která chtějí něco jiného. Děkuji. Dá pastaj kut. Děkuji, pane předsedo, a děkuji také komisi za to eh, prohlášení k té věci. A stejně jako eh, všichni říkáme, tohle je velice důležité, zejména pokud jde o eh, naši důvěryhodnost do budoucna a, na ty emisní, a o naše emisní cíle. Já se zapojuji do té debaty, která neustále probíhá. A slyším otázku, jestli už jsme vědecky připraveni na takovéto selhání. A tam si to musíme jasně říci. Pokud se podíváte na všechny ty studie, které jsou k dispozici, není žádná studie, která by ukazovala, že nedochází k nepřímému využití eh, změny, k nepřímé změně využití půdy. Všechny studie ukazují, že ano. A jednoznačně to ovlivňuje ten náš cíl v roce 2020. A tady hovořím o, o oxidu uhličitém. A to ani eh, ne, nemluvím o dopadu na biodiverzitu. Proto je, myslím, eh, důležité eh, předkládat nějaké takovéto návrhy, protože žádná vědecká instituce neříká, že bychom neměli Samozřejmě. Některá průmyslová odvětví jsou proti, nejsou připravena. Já si dokážu představit, že nejsou připravena. A některé členské státy také nejsou přesvědčené zatím. Ale vědecky jsem za, zatím žádné doklady neviděl, které by říkali, že to nemá cenu. A proto bych eh, komisi opravdu požádal. Já netrvám na eh, tom eh, pro, na té profincové lhutě. Myslím si, že je spíše důležité posoudit tu problematiku nepřímého, nepřímé změny využití půdy. A když se podívám na to, jak jsme to udělali dříve, tak DigiTrade to DigiTrade hovořilo o 5,6% a přitom mělo být 50% bioetanolu a 50% bionafty. Ale víme, že tak to nebude fungovat v roce 2020. Podívejte se na ty implementační plány pro směrnici o obnovitelných zdrojích. Tam víme, že 90% bude z biopaliv. Eh, a u bio v eh, nafty se to změní tedy ten poměr na 25 až 70, ku 75. Takže prosím, využijte ty skvělé instituce JRC a, a aby použi, používali tato, eh, tyto předpoklady, když se budou zabývat eh, těmito poměry. A potom ten ILOG opravdu eh, přinese něco skutečného. Potom to promítněte do návrhu na rok 2011 a potom budeme jasně vydávat signály odvětví, které chce inovace a používání biopaliv, která vš- čeho všichni se budou sáhnout do konce roku. Děkuji a Viktoria Prody. Děkuji, pane předsedo. Já jsem byl vždy nesmírně skeptický, když se hovořilo o biopalivech první a druhé generace. Domnívám se, že jediný rozdíl spočívá v tom, že u druhé generace je, se využívá se veškerá biomasa v tomto případě bych eh, spíš rozšířil celý tento problém obecně na celé biorafinérie, eh, protože tam lze nahradit i ropu surovinami pocházejícími z biomasy. než se začneme zaobírat touto otázkou mm, eh, změn ve využití půdy, musíme si nejprve uvědomit jasně skutečnost, že půda je nedostatkovým zbožím. Čili je třeba plánovat přesně. To za prvé. Za druhé, již existují eh, velké zásoby biomasy z lesního i eh, hospodářství i ze zemědělství. A když než si na sebe naložíme další závazky a povinnosti, měli bychom skonzolidovat co, to, co už máme, čili technologie pro zpracování zbytků, než budeme hovořit o změně užitné plochy a půdy. Jak řečeno, půda je e, nedostatkovým e, zbožím a než se tady bude něco dělat, měli bychom mít skutečně veškeré nástroje k ruce pro to, abychom mohli zlepšit i sledování situace. Ehm, například pomýšlím na GMS, to jsou eh, bezpodmínečně nutné nástroje, které potřebujeme pro to, abychom věděli, jak to vlastně s půdou vypadá, jak to vypadá s jejím stavem, jak je využívána a na základě těchto skutečností bychom potom mohli učinit ten pokus, abychom využili systém satelitního sledování, abychom si byli jistí tím, že naše politiky jsou opravdu správné. Manam. Poslední řečnice Rita. Děkuji, pane předsedo. Děkuji zástupcům komise za vynikající popis celého tématu. Už tady zaznělo, že to je téma velice důležité a že je důležité, abychom eh, ohledně něho dokázali najít eh, schodu a naplnit tak cíle eh, agendy 2020. Chce se zeptat na používání mm, PT, eh, pokud jde o biopaliva. Eh, vím, že tady panují smíšené eh, názory. A pokud jde tedy o, mm, o rašelinu a její použití jakožto mm, složku v biopalivech, tak myslím, že bychom na tuto možnost neměli um, zapomínat, protože to může být alternativou k uhlí a podobně. Například eh, u nás ve Finsku až eh, um, jsou to stovky eh, domácností, které používají tento obnovitelný přírodní zdroj pro vytápění. A tak by se chtěla zeptat komise, jaký hm, postoj k použití rašeliny má. Ja, und die Fragen beantworten, Herr. Ano, a oba pánové, kteří hovořili za komisi, teď odpoví, odpoví na otázky, prosím. Herr van Steen. Thank you, uh, Mr. Chair, and thank you for... Děkuji, eh, pane předsedo, děkuji za váš celkový eh, souhlas, eh, nebo ten soulad, který tady panuje. Já bych tady pokusil chronologicky odpovědět. Tak, ta první otázka, co tady zazněla, nemáme k dispozici ty, ty informace, na které jste se ptal. Je to technická záležitost bilaterální povahy. Vaše druhá otázka, Red Plus a Cancun, ano, tak eh, samozřejmě sledujeme, co se děje v Cancúnu a doufáme, že padne rozhodnutí, že dospějeme k nějakému pozitivnímu výsledku a eh, uvidíme, jak se to zase odrazí pak na naší práci eh, se ILEC ale musíme postupovat krok za krokem, takže nejprve uvidíme, jak to dopadne v Cancúnu a pak teprve uvidíme, jak na to budeme reagovat my v případě ILEC. řada z vás, mm, pan Davis, Linda McEwen a řada z vás se ptala na ten časový plán, na ten harmonogram a pokud bych mohl nabídnout nějaký přehled té současné situace a, toho, a ten pohled na ten časový vývoj, tak asi by to pomohlo. My s Hansem jsme byli před chvilkou na zasedání, kde jsme diskutovali o mm, náčrtu, hrubých rysech té zprávy a ta zpráva by, eh, by měla být dispozici na konci roku. My doufáme, že skutečně bude k dispozici před Vánocemi nebo krátce po Vánocích. No, ten 31. prosinec je pro nás takový eh, důležitý mm, termín, který bychom chtěli splnit. Ta zpráva by měla ukázat, eh, co jsme udělali, jaké studie proběhly, jaká práce se udělala za těch posledních 12 měsíců. Chceme se tam zamyslet nad tím, jak se vyvinul proces konzultací, to, jak nám lidé reagovali v rámci eh, procesu konzultace. A chceme si na základě toho eh, nastavit čtyři možnosti, eh, které budeme dále v komisi rozpracovávat a budeme zpracovávat posouzení eh, dopadu v souvislosti s agendou 2020 eh, a mm, chtěli bychom mít eh, toto potom hotové do prosince 2020 11, takže ten prosincový termín chceme naplnit, abychom dokázali, že jsme posledních pár let neprospali, ale byli jsme aktivní. Ale na druhou stranu je to těžká oblast, jsou tady určité nejistoty, vědecké povahy, celá řada problémů s modely, s modelováním a tak eh, se budeme muset opravdu vynasnažit, abychom Eh, se stanovil nějaký dobrý základ, na které můžeme příští rok eh, stavět. Není to v našem legislativním programu jakožto komise, ale mm, to úplně neznamená, že eh, také nic jako komise příští rok nenabídneme k této problematice. I would... Já jenom souhlasím s tím, co řekl Filip. Ano, ten harmonogram vlastně i na něm pracujeme. Zmínil bych ještě několik věcí, ačkoliv eh, nerad eh, někoho opravuji, tak ta směrnice, pane si eh, obsahuje slova pokud je to vhodné, ta komise, pokud je to vhodné, přijde s návrhy, nebo pokud to bude vhodné. A tak myslím, že můžeme říci, že komise posoudí problematiku a pokud to bude potřeba, tak zpracujeme nějaké návrhy a tak tomu bude i v případě ILEC. Pokud to bude potřeba, tak komise návrh zpracuje. Pokud jde o některé mm, další body, které tady zazněly v diskuzi, tak eh, pan Prody eh, správně poukázal na to, že eh, půda je si limitovaný statek, a tak to musíme nahlížet na problematiku nepřímých změn ve využití půdy. Souvisí to s tím, jak budeme půdu využívat celkově, jaké uhlíkové emise eh, s, tím, s takovou změnou půdy, využití půdy mohou souviset. Dále chci si, že nerozšiřujeme půdu, eh, která je pro eh, zemědělské účely naopak rozšiřujeme zalesněné oblasti a myslím si, že je správné to tady říci. Biopaliva mm, nemají tedy takto přímý dopad eh, na využití půdy. Eh, pokud jde o rašelinu, eh, o které mluvila paní Menner, tak tomu chci říci, že to není úplně nová záležitost. Je to otázka, která padla i během jednání o směrnici a komise tehdy zastávala názor a ten nadále platí, že rašelina není obnovitelným zdrojem energie, tak jak definuje obnovitelný zdroj směrnice, protože zdroj obnovitelný eh, je třeba mm, biomasa a mm, rašelina biomasou není, čímž nechci říci, že eh, rašelina nemá své kvality, je to původní zdroj eh, v řadě oblastí a lze ho využívat například jakožto součást biopaliv druhé generace, o to lépe, ale sám o sobě, nebo sama o sobě rašelina není v tuto chvíli považována za obnovitelný zdroj ve smyslu příslušné směrnice. A myslím, že tím jsme snad vyřešili všechno, možná to, co říkal pan Bas. Vy jste mluvil o té studii ISPRIS, začalo to být trošku odborné a to možná není úplně nejlepší v tuto pozdní hodinu. Takže takto, i když já se odbornosti nebojím, ale v té studii se hovoří řada scénářů, jednak těch 1,56%, jak jste mluvil o tom vy, pro tu první generaci biopaliv, ale pak je tam také eh, studie, která přináší hranici 8,6%. ale jako řekl Filip Owen, je tady řada nejistot, řada otázek a otazníků, které se týkají modelování a to je také jeden z důvodů, proč potřebujeme trochu více času, eh, než eh, dokážeme zpracovat nějaký návrh, ale znovu říkám, že se vynasnažíme, abychom eh, zprávu zpracovali co možná nejdříve, tak jak nám to stanovuje směrnice. Děkuji mnohokrát komisi, děkuji všem kolegyním a kolegům, děkuji tlumočníkům. Eh, ukončuji naše zasedání. Zítra budeme hlasovat o nejrůznějších zprávách v 9 hodin. Děkuji.